Dobré odpoledne, dámy a pánové. Máme před sebou velmi plný program, takže si myslím, že by bylo dobré, abychom zahájili odpolední schůzi. Buď tady, byť tady ještě nemáme stínové zpravodaje v plné sestavě, spíše v poloviční sestavě. Dalším bodem na pozadu jednání je bod 19, tedy řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru. Zprávu předkládá Elisa Pereira. Jedná se o první výměnu názoru, dávám jí tímto slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že se jedná o velmi náročné téma. Je to ale téma, které dává parlamentu obrovskou příležitost vyřešit spoustu problémů, kterým čelíme. Na samý začátek bych ráda připomenula, byť to možná není potřeba, některá témata, která vytyčují rámec, ve kterém toto téma funguje. Stávající mechanismy zajišťující stabilitu finančního systému plně nefungují. Záchranné akce byly také velmi obtížné. Byly s tím spojeny masivní náklady, které musely být zaplaceny z veřejných zdrojů, což znamená v konečném důsledku od daňových poplatníků. Intervence Spojeného království představovala 850 miliard mnoho miliard liber. A uvidíme, kolik z toho jsou přímé náklady. Bytě nemáme v tuto chvíli ještě plně odhadnuty, existuje řada dopadů, které se nedají úplně vyčíslit. Paralýza podnikatelského sektoru a rychlý nárůst nezaměstnanosti, snížení daňových příjmů a další dopady na veřejné finance. Ať už ten konečný účet bude vypadat jakkoliv, je jasné, že daňoví poplatníci museli zaplatit opravdu hodně peněz a že to mělo veliký dopad na růst evropského hospodářství a trh práce. A následně tedy máme morální právo se k tomu vyjádřit. Nyní druhá věc. Jak si myslím, že se to dá vyřešit? Musím říci, že neexistuje žádné řešení, které by všechno vyřešilo. Je proto důležité, abychom nastavili balíček nástrojů koherentním způsobem. Nejprve potřebujeme zrevidovat starou právní úpravu. Máme veškeré iniciativy bazilijského výboru, včetně kapitálové přiměřenosti a rizik, poměry týkající se likvidity, nárazníkové zóny, proticyklické povahy a podobně. Za druhé, je potřeba revidovat evropskou architekturu dohledu. Zjevně tedy existuje úzká souvislost mezi mou zprávou a dalšími zprávami, o kterých budeme dnes odpoledne hovořit. Je potřeba, aby existovala, aby se doplňovaly tyto zprávy, aby byly v souladu. Nová bankovní architektura má také svůj dopad na toto téma. Téma, eh, jestli je banka příliš velká na to, aby padla, Hovořili jsme také o omezeních hedžových fondů a soukromých kapitálových fondů. Máme tedy tyto velké tři legislativní oblasti, které společně mohou na pomoci snížit pravděpodobnost další krize. Ale tady už vstupuje do hry čtvrtý prvek. A tím právě je koherentní evropský rámec pro přeshraniční řešení krizi v Evropě. Třetí bod, který bych chtěla zmínit. Trochu podrobněji zmiňujeme určité oblasti v této zprávě. Když se díváme na stávající situaci, uvidíme určité klíčové otázky a otázky, ve kterých je potřeba sebekritiky. Intervence byla potřebná, aby se alespoň něco zachránilo to se stalo, otázka ale je, jestli byla tak účinná, jako mohla být. Jestli by se třeba to tež nedalo provést levněji. Mělo to své dopady i na hospodářskou soutěž. Když se podíváme na to, na opatření, která probíhala v Irsku a ve Spojeném království, tak do mnohé, do, v mnoha případech narušovala hospodářskou soutěž. Na druhou stranu ale bylo potřeba ochránit zájmy vlastníků. Všichni si pamatujeme na kauzy typu Northern Rock nebo Fortis. V některých případech byly podány žaloby proti těmto záchranným akcím. V každém případě se dá říci, že byly velké zmatky týkající se platné právní úpravy a práv jednotlivých zainteresovaných stran. A je pravda, že některé vlády se chovaly ve skrze protekcionisticky. Jak se tedy dá tato otázka řešit z evropské optiky? Máme jednotný trh, takže není možné, aby jednotlivé vlády přistupovaly k těmto věcem zcela jinak. Chceme-li vytvořit jakýsi rámec na evropské úrovni, neměli bychom zapomínat na několik věcí. A první z nich je, že zde existuje určité morální riziko. Je to vůbec otázka, kterou je třeba řešit? Já si myslím, že ano. To, co se stalo, ta krize, nastane znova. Všechny vlády ingerovaly, protože se museli chránit proti ještě většímu zlu. V tomto kontextu bych ale ráda zdůraznila ještě jednu věc. Nejde nám o to dokonalé a se zabezpečit proti tomu, aby proběhla krize. Prostě ingerence proběhnou, ať už rehabilitační, anebo typu eutanázie. Někdy je to v uvozovkách eutanázie. Jde ale o to, aby to nemělo lavinový efekt na zbytek systému a aby veškerý účet nemuseli zaplatit daňoví poplatníci. Takže takovéto morální riziko zde existuje. Ta v uvozovkách eutanázie anebo rehabilitace to jsou dvě alternativní cesty z problému. Restrukturalizace či insolvenční řízení, to je vlastně záležitost, kterou by měli nést eh, akcionáři a nikoli daňoví poplatníci. Co tedy máme v této debatě za názory? Objevují se určité nové názory, které bychom možná tady měli probrat. K tomu konec konců slouží první výměna názorů. Je potřeba vytvořit eh, jednotný přístup k tomu, kdy je potřeba ingerovat, z jaké úrovně. Je potřeba najít správného, toho správného regulátora, který by měl vstupovat do systému, anebo se dohodnout na minimální sadě nástrojů, které v předběžné fázi anebo později budeme používat, bude-li potřeba přistoupit k tvrdším řešením. Objevují se názory především ve zprávě Gaštiri Morgajose, které říkají, že je potřeba vytvořit jakousi agenturu nebo instituci, která by byla napojena do dohledové struktury a která by měla být dostatečné ingerenční pravomoci. Toto řešení třeba probrat. Ale ještě předtím je potřeba domluvit se na jasných pravidlech, která by zjednodušila fungování dohledu a intervence eh, dohledových orgánů. Potom ještě pár dalších témat nad rámec této základní osnovy. Například, jak můžeme vytvořit tuto strukturu, tuto panevropskou právní úpravu, tím, že bychom postupně zbližovali národní právní úpravy a kromě toho ještě vytvořili panevropská pravidla. Rozsah tohoto rámce. Měli bychom se soustředit pouze na přeshraniční operace anebo na centrální banky, které, eh, tedy pardon, eh, eh, panevropské banky nebo celosvětové banky. Měli, by, mě, měli bychom tímto pokrýt i další faktory, které ovlivňují banky. Pokud bychom vytvořili takovouto agenturu a měli prostředky na takovéto velké intervence, jak to bude propojeno na programy zajištění vkladů? Na základě čeho se bude spouštět interference? To je další otázka ingerence, pardon. Nesmíme zapomínat na to, že mnoho bank, které vytvořily tuto krizi, neporušilo oficiální poměry nějaké nebo měřítka. Otázka tedy je, jaké nástroje bychom měli mít při hodnocení toho, jestli je potřeba ingerovat a nebo ne. O jaké programy se bude navíc jednat? To nějaké eh, urgentní hotovostní injekce nebo něco jiného? Prostě měli bychom mít nadefinováno, co může tato intervenční agentura udělat, pakliže k potřebě intervence dojde. A potom, jak tyto intervenční nástroje dát do souladu se třemi skupinami nástrojů, které předpokládala komise. Komise tedy předpokládá tři kroky. Budeme mít tedy tři anebo dvě. Tedy intervence, restrukturalizace a úpadek, anebo jenom restrukturalizace a úpadek, nebo jenom, nebo jenom ingerenci a úpadek, jak to tedy bude probíhat. Tedy v této fázi bych chtěl jenom předložit tyto otázky, je mi jasné, že i tady se budou muset zblížit naše stanoviska, pakliže chceme využít této historické příležitosti, která nám zde vzniká, snížit systémová rizika a rizika pro reálnou ekonomiku, kterou insolventnost bankovního sektoru, která by nebyla pod kontrolou, může způsobit. Ráda se nyní vyslechnu své kolegy a kolegyně, vyměnit si s vámi své názory a ráda si zkontroluji, jak se dívá tento výbor na mé první návrhy. Děkuji, Elise. Nejprve Danuta Hübner, zpravodajka za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A ještě předtím, než se vyjádřím konkrétně přímo k tomuto návrhu, který předložila Elisa Ferreira, tak bych eh, ráda řekla dvě obecnější věci, které si myslím, že jsou důležité i v kontextu eh, nové právní úpravy, o které tady dnes diskutujeme. Za prvé tedy, Ať už v oblasti finanční reformy děláme cokoliv, myslím si, že je potřeba vždy mít na mysli, že hlavním cílem je růst našeho hospodářství. Vždy, by se, vždy bychom se tedy proto měli zamýšlet nad tím, jaký to bude mít dopad na skutečnou ekonomiku, na dostupnost půjček a takovýto dopad může být i negativní. To je první obecná věc. Druhá obecná věc, kterou bych chtěla říct, je následující. Finanční reformy, na kterých pracujeme, poukazují na střednědobou nejistotu týkající se regulačního rámce i procesu přizpůsobování se finančního sektoru obecně. Myslím si, že je potřeba se ze všech sil snažit o to, aby se ochránila hospodářská soutěž, aby se omezily případy špatné praxe a aby se omezilo i morální riziko. Teď, když se dostávám k otázce tohoto rámce pro, přeshraniční, pro řešení přeshraničních krizí, ráda bych vypíchla jenom pár otázek, které podle mě jsou důležité, mezi těmi, které Lisa Ferreira nadnesla. Za prvé si myslím, že je důležité mít pan evropský seznam pravidel, konkrétních pravidel pro řízení přeshraničních krizí. Co se týče rozsahu působnosti tohoto rámce, myslím si, že by se dalo předpokládat, že by se to týkalo jak bankovních ústavů, tak jiných finančních ústavů. Domnívám se, že je také potřeba zajistit, aby pro všechny součásti skupiny, tedy jak v domácí zemi, tak v hostitelské zemi platila stejná úroveň ochrany. Všichni členové skupiny by měli mít stejné zacházení. Kromě toho se domnívám, že by se daly ospravedlnit tři různé fáze anebo režimy pro celý tento systém. Co se týče fáze takzvané rezoluce a úpadku. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby tady vznikl evropský orgán, který by pracoval pro zájmy všech zainteresovaných stran a přitom byl neutrální a nezainteresovaný. Co se týče toho fondu, pokud bychom se dohodli pro takovýto rezoluční fond, tak si myslím, že hlavní otázka by byla, kdo zaplatí za náklady, které s tím jsou spojeny. Existuje tady několik možností. Pakliže by se to mělo platit z prostředků finančních ústavů, tak musíme brát v úvahu to, že pro malé banky z toho vzniknou asi potíže. Hovořili jsme také o tom, že by se dalo napojit na programy zajištění vkladů. Pokud bychom to financovali z těchto zdrojů, tak potom vlastně, že by se platilo jenom jednou, buď to do toho fondu nebo do, zajištění, do fondu zajištění vkladu, tak to by bylo důležité rozhodnutí. Pokud bychom se rozhodli, že to budou dělat vlády, tak si nemyslím, že bychom měli zvážit pouze možnosti subvencí, že bychom také měli možnost zvážit eh, státní úvěry. Lisa začala z věcí, u které já bych chtěla skončit, a to, že je potřeba, aby tento rámec pro řešení krizi byl v souladu se všemi obezřetnostními opatřeními, které se zavádějí na evropské úrovni a na mezinárodní úrovni. Děkuji. Děkuji. Stínoví budou vystupovat v pořadí. Další Chci poděkovat Elise za odvedenou práci a za přístup k velmi složitému problému a skutečně vítám skutečnost, že velmi záhy hovoříme o tomto tématu. Je tu celá řada otázek, které představují velké výzvy a pro mě zvlášť vyniká otázka harmonizace insolvenčních pravidel v 27 členských státech. To bude ohromná záležitost a pokud se nám nepodaří harmonizace insolvenčních pravidel, tak eh, bude třeba řešit tuto otázku cestou výjimek z mezinárodního práva u těchto společností. Já vítám návrh posílené úlohy kolegia dohledu, což dá větší váhu předpisu a věřím, že řada bank v dom- s domovskými právy v eh, členských státech, které mají také pobočky v Asii a ve Spojených státech, ale máme také celou řadu amerických bank v Evropské unii. Takže je třeba zajistit, aby Rada dohležitelů v Evropské unii i mimo pracovala mnohem efektivněji než až dosud. A nejsem přeč optimistická, pokud jde o harmonizaci insolvence, ale pokud máme nalézt ekvivalent kapitoly 11 eh, příslušného amerického zákona o bankrotu, aby bylo možné dosáhnout likvidace a ukončení činnosti, myslím, že je velmi důležité, aby akcionáři věděli, že jejich prostředky jsou ohroženy v kterékoliv instituci a je třeba, aby tato instituce skutečně řešila tento problém. Je třeba se zabývat také morálním rizikem. Je třeba eliminovat mentalitu too big to fail. Vše, co udržuje tuto představu by mělo okamžitě být opuštěno. A Fond pro vypořádání je významnou součástí tohoto dokumentu a výbor by měl zvážit zadání studie o struktuře takového fondu. Je důležité, abychom měli představu o tom, jak velký by tento fond mohl nebo měl být zda by měl být schopen zachránit velkou Evropskou banku nebo velkou součást takové banky, jako, jako je Deutsche Bank nebo Banco Santander, kde by šlo o 100 miliony euro, anebo by šlo o záchranu střední nebo menší banky, kdyby to znamenalo pouze odložení několika miliard euro. A jaké, jaká aktiva by měla být investována? To jsou složité otázky a já bych chtěla ujistit, že doporučení výboru se opírají o to, co je možné. A zpráva z výboru by nám měla nabídnout alternativy a příslušnou míru proveditelnosti. Měli bychom kombinovat záruční fondy s fondem pro vypořádání a já mám některé závažné výhrady, pokud je o ochranu vkladatelů. A to Ochrana vkladatelů by měla být klíčová. Tyto fondy bychom neměli je nikdy ohrozit a je třeba, aby tyto prostředky vždy byly chráněny, aby vkladatelé měli vždy jako první přístup k takovému fondu. Pokud dojde k řadě úpadků, takové, taková ochrana by měla mít prvořadou význam, eh, prvořadý význam. A zejména když evropsko-americké nebo evropsko-azijské banky jsou eh, také do tohoto systému zapojeny. A myslím, že bychom měli pečlivě uvažovat o kombinace fondu záruky vkladů s budoucím fondem pro vypořádání, aby vklady vkladatelů nebyly ohroženy. Děkuji, Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Já poděkuji Elizi Ferreiro za vítaný dokument. Je vždy zajímavé slyšet návrh, poslouchat návrhy. A téměř vždy jde o návrhy zcela upřímné a je možné se jimi řídit i z liberálního pohledu. Krize ukazuje, že existuje nedostatečný společný přístup z hlediska Evropské unie. Na tom se asi shodneme a to má několik ponaučení. Všichni to řešíme a někdy musím uznat, že v tomto výboru je příliš velká snaha předkládat nové návrhy, novou legislativu a snad bychom někdy měli zvážit, zda by, že, zda by to nemá být vždy regulace samoučelná, ale ta regulace by měla být eh, kvalitnější a kvalita našich návrhů by měla být na prvním místě. Máme 1700 pozměňovacích návrhů. Je to skutečným impulzem, že to bude kvalitní, lepší legislativa, lepší regulace. Mám určité pochybnosti. A potom je tu potřeba dosáhnout koncenzu různých politických ideologií a různých kultur z 27 členských států a možná i více zúčastněných subjektů než jenom 27 členských států. Domnívám se, že musíme být opatrní, abychom nevytvářeli rámec, který by mohl trh poškodit, když se nyní eh, snaží o to, aby zahledl světlo na konci tunelu. Nemyslím, že to je politicky moudré, ale někteří z nás by měli o tom přemýšlet. Nakonec bychom měli mít skutečně určitou představu o kvalitě toho, co navrhujeme ve výboru. Chtěl bych zdůraznit zejména agenturu pro vypořádání a fond pro vypořádání. Myslím, že to by, mohlo, to by mělo být zásadní jak Keith Swinburne naznačil, je to velmi důležité a je třeba, abychom byli opatrní, abychom nevytvářeli určité monstrum. Tyto obrovské fondy musí být sledovány a musíme vědět, co zde navrhujeme. Přicházím z malé země, kde jsme tyto problémy řešili a pro nás to byly obrovské problémy v 90. letech. A když eh, já jsem byl ve finančním výboru, tak jsme měli úrokovou sazbu 500% a směřovala k 1000%. A samozřejmě se nám to podař, poda, povedlo zvládnout. A vláda, kterou já podporuji, má stabilizační plán pro finanční instituce a také stabilizační fond. A finský ministr financí byl podpořen prezidentem Obamou. Já nevím, jestli to někomu pomůže zde, ale je to víceméně přijímáno jako první dobrý nápad ve Washingtonu. Ten fond, který za 15 let by měl dosáhnout 2,5 HDP, bude vytvořen eh, poplatky s placený, které jsou placené bankami a úvěrovými institucemi. A cílem je, aby náklady byly financovány samotným odvětvím. A to se týká také tedy zákona o podpoře úvěrových eh, ústavů. Poplatky představují 0,36 ročně. Tento poplatek je vlastně vypočítán z pohledávek společnosti a tedy vše, co je součástí kapitálu podle pravidel pro prav, kapitálovou přiměřenost a pravidla pro interní transakce a vláda usiluje o to, aby riziko bylo diferencované a aby to bylo oddělené od eh, systému pojištění vkladu. A jsem přesvědčen, že z určitého pohledu by tyto věci měly být zkoumány z hlediska eh, dopadu, protože to je klíčové sdílení břemene a jak to budeme řešit. Banky a další instituce, které vytváří stabilizační fond, vytváří takový systém, který vlastně je podobný systému pojištění vkladu a náklady na rekonstrukci bank budou primárně neseny tedy uvěrovými institucemi, a to je v zájmu daňových poplatníků. Vytváření celoevropského financování by asi nemělo být prioritou v této fázi, protože by bylo obtížné kombinovat tento systém s národním dohledem a e, fiskální soustavou. Měli bychom mít určité návrhy pro rámec, protože si myslím, že to potřebujeme. A v závěru bych chtěl říci, že váš pracovní dokument Elizo je zásadní a ty odrážky, které jste zde zmínila, by měly být rozpracovány v kontextu naší zprávy. Myslím, že je to dostatečné. A závěrem řeknu, že i já jako liberál v této fázi chápu, že potřebujeme regulaci, ale prosím, ale prosím, nepřehánějte to, protože bychom neměli tento nastupující trh zabít. Děkuji, Ole Sven. So, uh, when I came back in office yesterday, I thought... Když jsem včera přišel zpátky do kanceláře, tak jsem měl pocit, že se nálada v tomto výboru zhoršila. Teď díky Olemu se zase na to dívám trochu pozitivněji. Doufám, že mě Suzy zase zlepší náladu. Musím říci, že včera jsem si vyslechl spoustu věcí, které byly nepostižené zkušeností. A já doufám, že se znova vrátíme k tomu, že se zamyslíme nad tím, co to je skutečný liberalismus a skutečný konzervatismus. Takže mnohokrát děkuji, že eh, tento výbor má zase zpátky svého starého ducha. A musím říct, že během hlasování se mu zase začal trochu věřit. K vašemu dokumentu velice stručně. Děkuji především za tento dokument, protože se domnívám, že je to velmi dobrý základ pro diskusi, který obsahuje všechna hlavní důležitá témata. Je to dobrý základ pro další spolupráci. Rád Rád bych se nyní soustředil na dvě věci. Myslím si, že bychom měli všichni nahlas hovořit o tom, že bankovní sektor vytvořil určitou ekonomickou externalitu. Co tím myslím? Vytvořil náklady, které nebyly součástí mechanismu cenotvorby v tomto sektoru jako takovém. Následně tedy existují ekonomické důvody pro to, abychom zvnitřnili tyto externí náklady. A proto je solidní liberální politikou tyto náklady přiřadit k tomu, kde vznikly a zapojit je znova do cenotvorby. Regulace je často potřebná k tomu, aby liberální ekonomika mohla fungovat. A myslím si, že tady by tento bod měl zaznít. A proto je právě potřeba mít takovýto rezoluční fond. Co se týče vytváření takového fondu, tak zajisté zazní konkrétní návrhy během diskuse o zprávě pro Evropský orgán pro bankovnictví i během diskuse o ESMě teď se tedy tím nebudu zabývat, protože se k tomu ještě vrátíme. Já jsem také navrhl Evropský fond ve zprávě o ESMA a to z toho důvodu, že z historie víme, že se setkáváme s případy, kdy je potřeba vyplatit z průšvihu velkou banku. Tady na konci 90. let jsme viděli ve Spojených státech problémy s hedžovými fondy, Někdy prostě je potřeba finančně zachránit nějakou instituci. Otázka, jak je zachránit bez takovéhoto fondu. No, dá se říci, že třeba takováto záchrana už nebude potřeba. A jako bych toto slyšel ze strany Spojeného království, kteří jakoby říkali, že z takovýchto finančních záchran vždy plyne morální riziko a že bychom to vůbec neměli zvažovat. Ale když se podíváme do historických dě, do dějin ekonomiky, tak vidíme případy, kdy bez takovýchto záchranných akcí by externí náklady byly ještě větší. A následně tedy by poučení mělo znít, ano, vytvoříme takovýto fond, ale nikdy nebudeme přesně vědět, zdali a kdy budou takovéto prostředky použity. Může se tedy stát, že jednotliví aktéři nebudou vědět, jestli takovýto fond bude použít. použit. A existuje silný argument, že předtím, než se má vytvořit takovýto fond, tak nejprve budou muset do něho nebo pro něj připravit prostředky majitele bank. Protože jinak by se mohlo stát, že zase špatně přiřadíme náklady, které by se z liberálního hlediska nedaly ospravedlnit. Děkuji, Vicky. Tady kolem mě pořád někdo mluví, omlouvám se. Tak, nechte toho, na řadě Vicky. Děkuji. Já vycházím z toho, že si myslím, že instituce by měly mít právo selhat, protože pokud to právo mít nebudou a pokud jim to neumožníme, no tak pořád budou muset vyplácet z problému daňoví poplatníci naše finanční ústavy. Takže děkuji mnohokrát za to, že jste e, zahájili tuto diskusi zmíněním tohoto morálního rizika. Další důležitý bod. otázka přeshraničních bankrotů a právních procesů. Bohužel tolik zní mobilní interference z mobilního telefonu, že téměř není rozumět, co, o čem se hovoří. Já si uvědomuji, jak je těžké, když firmy fungují v několika jurisdikcích a to platí pro, obecně pro podniky, na tož tak pro banky. Je velmi těžké dosáhnout globální dohody bylo těžké o e, účetních standardech. Otázka tedy je, jak dosáhneme globální zhody o standardech pro bankroty bank. Myslím si proto, jak jsme říkali dnes ráno, že Evropa nemůže být pevností, nemůže být ani vězením. Musíme uvažovat globálně, nejenom evropsky. Na druhou stranu bude velmi těžké dosáhnout výsled, pozitivní výsledku tohoto procesu. A proto bych ráda, abychom se také zamysleli nad dalšími procesy, které by mohly proběhnout ještě předtím, než se dostaneme do bankrotu a potřebujeme rekonstrukci, to znamená restrukturalizaci v době možné obnovy. Myslím si, že je potřeba zabývat se koncepcí v uvozovkách poslední vůle. Řekněme, že si instituce rozhodly, jaké postupy by měli spustit předtím, než se dostanou do skutečného průšvihu. To znamená, že třeba jaká aktiva by se daly prodat, která nejsou vlastnictvím daňových poplatníků. A vlastně na základě toho začít určitý proces, než, se, než dojde k restrukturalizaci jako takové. Čili tímto, toto mám na mysli, když hovořím o v uvozovkách eh, té poslední vůli, tedy jaká krizová opatření udělat, než k tomuto dojde. Musím říct, že mi trochu leží na srdci eh, to, že říkáte, že potřebujeme další agenturu. Já jsem měla pocit, že by bylo lepší, aby to dělali agentury, které už jsme vytvořili. než tady vytvořit agenturu, která by vstupovala do hry pouze v opravdu kritické situaci. Já si myslím, že prostě tady potřebujeme mít funkční řešení. Opět otázka před řešení před bankrotem. A já jsem pracovala v oblasti restrukturalizace a nemyslím si, že by se měl vkládat kapitál do společnosti, která už má příliš zatíženou rozvahu ještě předtím, než a, ten dluh přeměnili v kapitál. Čili si myslím, že je potřeba trošku odlužit rozvahu ještě předtím, než se tam dají nová aktiva. Takže ať už se jedná o soukromý sektor, anebo o daňového poplatníka, který vlastně tam dává finanční injekci, tak je potřeba nejprve mít k dispozici proces, který umožní odlužnit rozvahu. A právě tato otázka pohotovostního kapitálu eh, by se měla dále zvážit. Nebo krizového kapitálu, chcete-li. Děkuji, Pítr Skinner, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Lisa tady připravila opravdu velmi zajímavý a inspirující dokument. Mám pár otázek, takže jenom velmi stručně. Za prvé, ptám se Elisy, jestli se domnívá, že by mohla vznik, vzniknout nějaká odvětvová legislativa a když tak jak? Já vím, že si touto otázkou zabýváte velmi dlouho, že jste o tom diskutovala s ostatními, tak v jakém časovém rámci se tady pohybujeme? Bude to brzo nebo to bude v dlouhodobém horizontu? Takže tolik jsou, tolik zhruba mé otázky. Děkuji, Jean-Paul, prosím. Děkuji, paní předsedající Nejprve bych chtěl poblahopřát Elise a tímto tím spíše srdečně, protože se domnívám, že to je téměř nemožný úkol spojit tolik myšlenek o Mission Impossible. To je skutečně velká zásluha. Já jsem dosti materiální člověk a mám několik připomínek. První je, že pokud chceme zpracovat nějaký materiál, tak buď svěříme někomu studii, ale víte, že já nesnáším studie, často to nic nepřináší, protože a za druhé, nebo druhá možnost je říci, že ta rozprava je příliš úzká, že je potřeba ji rozšířit na světovou úroveň. A tak si budeme jistí, že v každém případě o tom budeme jedním nebo druhým způsobem mluvit. Myslím si, že musíme být jednodušší. Neměli bychom hovořit o velmi technických věcech, o tom definici fondu a tak dále. To by byla určitá stimulace využívat pojištění, než snažit se využít prostředků, které máme k dispozici. Myslím si však, že je určitá odpověď na tyto otázky a to je zpracovat dobrou evropskou regulaci, dobrou architekturu dohledu. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že se nemá vytvářet nová agentura, pokud architektura dohledu bude mít nezbytné prostředky k tomu, aby prováděla tyto úvahy a, a nacházela řešení, tak vlastně to už bude samotné velké řešení. Státy že by mohl být určitý evropský eh, dozor jsou zde iniciativy čtyř koordinátorů tohoto výboru, kteří se neúčastnili to, ale řekněme, chraňme právo parlamentu, ministři nebudou rozhodovat sami, máme zde určitou rovnost a my máme k tomu co říci. Více, pokud nebudeme souhlasit, tak se nestane nic, než to naše úsilí musí jít tímto směrem a v této perspektivě a zejména se týkat zavedení evropského systému dohledu, který bude efektivní, pragmatický, tato slova mám velmi rád, a kteří tomu, které tomu dohledu nebo té agentuře dají jednak prostředky pro reflexy, protože jsou kompetentnější než my pro provádění těchto úvah. Máme právo na to mít nápady, mít myšlenky, ale myslím si, že technické detaily jsou důležité a budou mít pravomoc přijmout nezbytná opatření. Pokud nebudou schopni udělat to v 27, tak nemá smysl se snažit udělat to v celém světě, to bych se nám nepodařilo. Garcia Marzvělio se zmínil ve své zprávě o tom, já si myslím, že naši zpravodajové o těch třech agenturách a o omnibusových eh, záležitostech dávají silné stimulace k tomu, aby se skutečně zpracovala efektivní, zavedla efektivní architektura dohledu. Podpořme jejich úsilí a myslím si, že tím z části přispějeme k úkolu Elizy, která skutečně uvedla skvělé shrnutí toho všeho a aby se to potom realizovalo. Děkuji. Um, Děkuji. Sylvie Goulard a já jsou ještě na seznamu. A Garcia Margio také chce promluvit. Takže uzavřu seznam řečníků. Já jsem chtěla říct si, že souhlasím s paní Hübner. Makroekonomické dopady legislativy, zejména kapitálová přiměřenost a fond pro vyrovnání, to bude, to bude taky vlastně ukazatel přiměřenosti. A je to nezbytné. Musíme se nejdříve podívat na jiné použitelné rámce, než se dostaneme do fáze záchrany. A ty, může to být obtížné a možná to bude ještě obtížnější až se dostaneme do fáze skutečného bankrotu, ale je tu celá řada námětů, jak tyto věci rozvést, včetně představy e, systému vlastně závěti pro největší podniky. Myslím, že ve své zprávě jste zmínila, že chcete pokrýt všechny finanční instituce, ale to bude asi obtížné vy hovoříte o fázování. To bude zásadní, pokud chcete zahrnout pojišťovny. Situace se liší, protože vlastně nevíte, jaké budou požadavky na pojistné plnění. A nebude vlastně možné získat okamžitou představu o určitém řešení. Takže hierarchie kroků, které by měly být podniknuty v situaci před úpadkem a při vstupu do bankrotu pořada, po, pořadí pohledávek, vytvoření rovnováhy přeshraniční. U pojišťoven by se jednalo o pojistitele, o držitele pojistek a u Solvency 2 jsem jsem byla zrozena, když jsem viděla, že vlastně se počítalo pouze s pojistníky, kteří byli z, vlast, z jednoho členského státu a až po e, situaci okolo Equitable Life jsme se zabývali i zahraničními držiteli pojistek. Tedy měl by to být oddělený e, úpadkový režim pro finanční instituce a případně pouze pro banky. Ta situace, kdy je to smícháno s obecnými eh, pravidly pro vyrovnání u podniků. Není vhodná, když se zabýváme těmito aspekty, tak bychom měli mít možnost eh, být schopni zastavit eh, různé kroky, které nastávají a které vlastně urychlují úpadek, místo toho, aby pomohly konstruktivnímu řešení. Takže je tu menší potřeba pro tyto fondy a sdílím některé výhrady, pokud je o fungování těchto fondů, kdo je bude spravovat a je tu je další práce, další texty, které přijdou z komise, které budou řešit některé tyto oblasti a jak by tyto fondy mohly být zpravovány. A snad eh, někteří, některé z těchto dokumentů budou moci být vzaty v úvahu. Tolik jsem chtěla říci. Další je Silví, prosím. Děkuji. Děkuji Elizo Ferreiro za velmi užitečnou práci zdůrazňujeme existenci přezraničního problému. Někdy, když hovoříme s některými subjekty nebo s některými vládami, máme pocit, že nadnárodní dimenze jednotného trhu eh, klesá a pro všechny subjekty, které se zabývají finančním balíčkem, je to důležitý rozměr. Nejde o globální kontrolu všeho, ale nesmíme popírat existenci jednotného trhu finančních služeb. Za druhé, abych odpověděl Jean-Paulovi, nejde o to vše odkázat do celosvětové úrovně, abychom se toho zbavili. Je třeba vytvořit souvislost mezi tím, co probíhá na celosvětové úrovni, a na tom se evropské státy podílejí, Evropská komise také, a s tím, co činíme my. A to je jedna ze základních výzev pro nás. Pokud chceme ovlivnit volby na celosvětové úrovni, tyto volby by nám neměly být vnucovány jinými nakonec eh, přidám velký význam konzistentnímu přístupu našeho výboru a v bodech, které zmínila Liza Ferreira, jsou jisté odpovědi, například na zprávy Svena Gigolda a kolegy Margaja nám k tomu poslouží. Takže poděkování a budeme maximálně spolupracovat, abychom dbali celkové konzistentnosti. Jose, jste na řadě. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla zmínit o čtyřech bodech pouze, o kterých pohovořím později, jakmile budu prezentovat mou zprávu o dohledu nad bankovním dozorem. Já chci hovořit, protože Zpráva Elizy Ferreira se mně zdá velmi důležitá, takže nejprve bych chtěl říci, a zde se obracím na Svena Gigolda, že se pokusím pracovat souhrně. Budu pokračovat s dalšími dohledovými agenturami, takže zazněly zde určité připomínky, které vyžadují některá upřesnění. To znamená, co bude dělat rada, aby se zajistilo rychlé jednání ve spolupráci s parlamentem. A potom druhý bod, můžeme si položit otázku, jakou váhu má tento parlament. Parlament byl vždy v čele budování společné Evropy. Je pravda, že toto druhé řešení bude to, které bude dominovat. Odvětví skutečně každá změna se jim zdá eh, zástupcům tohoto odvětví vždy nebezpečná. Potom je zde určitá rezistence vlád, které eh, se staví negativně k postupování kompetencí. Myslím si, že to jsou tyto dvě, právě tyto dvě snahy, které musíme vyvíjet. Ale jak se říká, nemožné není francouzské, neomezujme se sami, podívejme se, kam až můžeme jít a snažme se také zapojit do těchto úvah radu. A poslední bod, Eliza to ví, budu jí vždy k dispozici ve spolupráci, aby se nám co nejrychleji podařilo dosáhnout dohody. Pokud někdo další ještě bude chtít hovořit o otázkách řízení krize, tak si stačí přečíst si článek ze včerejšího Financial Times, kde je uvedeno, že nyní ještě nesmíme dávat nohu z plynu, protože mnoho lidí už doufá, že ta krize jaksi se rozplyne, než se nějaké akce uskuteční. Jak řekl Jean-Paul Gozes, říká, možná někdo říká, že musíme ještě počkat, abychom viděli, jak se má reagovat. Jinými slovy, je však potřeba zase jiní říkají, že je potřeba reagovat na mezinárodní úrovni, čili my jsme připraveni čelit naší odpovědnosti. Děkuji. Mm, Elizo, chcete to zakončit? Děkuji, paní předsedkyně. Po těchto bohatých vystoupeních si nepřeji to rozvíjet ale domnívám se, že bychom mohli zakončit takto. Existuje politická vůle Evropského parlamentu postupovat dále v této oblasti, přesto, že to je oblast obtížná. A potřebujeme ducha spolupráce mezi členy eh, našeho výboru nezávisle na našich eh, rozporech které souvisejí s naší příslušností k určitým politickým silám. Je třeba plně využít tuto příležitost. Co to znamená? Neměli bychom eh, pracovat legislativně jenom tak, měli bychom tak činit, pokud existuje skutečná potřeba, která je přiměřená našim cílům. A také bychom měli posoudit velmi rozumně, schopnost úřadů uplatňovat efektivní ustanovení. Neměli bychom jednat příliš, ale měli bychom jednat tak, abychom dělali to, co je možné z prostředky, které máme k dispozici. Skončím tím, čím, čím jsem začala. Je prvořadé, abychom disponovali konzistentním dokumentem složeným z několika legislativních textů, na kterých nyní pracujeme. To je zásadní. V současnosti navrhuji, abychom pokračovali v dialogu s jednotlivými stranami, které jsou zde zastoupeny, a s dalšími subjekty, například s komisí, s výbory, tedy s, s akademickými kruhy, s finančním odvětvím, aby ten, tato iniciativa parlamentu byla koherentní. Zdá se mi, že snaha o dosažení konečného cíle a nezbytnost postupovat eh, krok po kroku, ale rozhodně to by mělo být naší hlavní snahou. Jsme na správné cestě, měli bychom se snažit o dosažení rovnováhy. Chtěla bych poděkovat všem, kteří vystoupili za otevřenost a chci jim říci, že věřím, že dosáhneme efektivního a rozumného řešení. Děkuji všem a vidíte, paní předsedkyně, nebudu hovořit déle, tímto končím. Okay, sorry, is that a point of order? Sorry. sorry, I was just asking whether or not the request that the... Já jsem se jenom ptala, jestli ta žádost týkající se zprávy, eh, hovoří se tady o 2,5% HDP, tak to bude 350 miliard euro. Myslím si tedy, že studie proveditelnosti by tady byla na místě. Jak víte, o tom se rozhodují koordinátoři, takže teď můžeme odvést jenom předběžnou práci a uvidíme, jestli se něco dá do toho harmonogramu ještě zařadit. V tuto chvíli harmonogram k této zprávě vypadá následujícím způsobem. 12. dubna se bude projednávat návrh zprávy, 21. 4. termín na pozměňovací návrhy, které budou projednány 1. 6. Hlasovat se bude 22. 6. ve výboru s tím, že naším cílem je, aby se to dostalo na první zářijové plénum. Takže pro tuto chvíli vypadá harmonogram takto. Vrátíme se k bodu 4, tedy správní spolupráce a boje proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty. Jose Manuel García Margallo má slovo jako zpravodaj. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokusím se eh, to probrat opravdu velmi stručně. Bylo předloženo 16 pozměňovacích návrhů. 12 z nich přijímám bez jakýchkoliv změn a vidím problémy ve čtyřech a u těch bych se chtěl nyní zastavit. Řeknu, že ostatní pozněcí návrhy přijímám, protože jsou dobré, to si myslím, že je dostatečně dobrý důvod. Co se týče dalších, tak bych jenom okomentoval, abych eh, umožnil autorům reagovat. První pozměvací návrh, který nepřijímám, má číslo 28 od pana Strejčeka, článek 22 odstavec 1. Tento návrh v podstatě říká, že je potřeba, aby docházelo k výměně informací které jsou potřebné pro dobrou zprávu a řízení DPH. A neříká, že by to mělo být automatické. Takováto neautomatická výměna informací na základě předchozí žádosti. Já se domnívám, že by to představovalo byrokratickou zátěž a Když nebude jeden stát vědět, co se děje v druhém, tak to bude komplikovat všechny záležitosti z DPH. V pozněvacím návrhu jsme se snažili omezit nadměrný automatismus, ale naším hlavním cílem bylo zabránit daňovým unikům a podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty a já si myslím, že to je dostatečná motivace chtít od jednoho členského státu motiv, informace že členský stát si není vědomý toho, že vznikají podvody, to si myslím, že není dostatečné řešení. Další text, který pro mě není úplně přijatelný, je text pozněvacího návrhu 31, který se týká článku 35. Týká se to technické operační podpory od Komise pro administrativní strukturu Eurofisku. Jediným cílem je zlepšit eh, případy nejlepší prak poskytování nejlepší praxe, ale takováto technická podpora by byla potřebná i pro další věci, které jsou zmíněny eh, v tomto návrhu. Další pozměňovací návrh 32. Opět se to týká článku 35. Ne, to, pardon, to už jsem řekl. 31, tam se mně nelíbí. To, že komise může vyžádat koordinaci. Jedná se o dočasný systém, ve kterém máme mezivládní strukturu. A řeší se pouze problémy, které identifikují členské státy a není to záležitost Eurofisku, kde se řeší problémy, které by vedly k um, únikům v oblasti daně z přidané hodnoty v přeshraničním, přeshraničním styku. Tolik tedy 31. Oli Schmidt, to je můj dobrý známý, který předložil pozměňovací návrh 36 kde se říká v podstatě, že pokud bude potřeba, tak komise poskytne členským státům prostředky a technickou podporu a logistickou podporu. Problém je právě s těmi slovy if necessary. To není úplně jasný právní koncept. Kdo rozhodne, co je a co není potřeba. Takže já bych byl raději, kdyby tam zůstalo znění komise, která říká, že komise může poskytnout členským státům prostředky, pakliže se členské státy domnívají, že je to potřeba, anebo pakliže se komise domnívá, že je to potřeba. Protože, řekněme, by probíhaly určité podvody, které by znemožnily vybírat DPH. Zbývajících 12 pozměňovacích návrhů mě poměrně uspokojilo. Děkuji také panu Derosau, který mě velmi pomohl s touto zprávou. Vypadá to, že on je spokojený, což je, dobrá, což je dobře. Děkuji. Všichni se najednou hlásí. Jean-Paul a potom Ole. Jenom jedna poznámka, pane zpravodaj. Pozňovací návrh 36 pana Šmita. Ano, ve francouzštině je tam rozpor mezi tím, co je v textu 36, pozměňovací návrh 36, o kterém si právě mluvil. Je tam rozpor mezi tím, je-li to nezbytné, a však v odůvodnění napsáno, aby spolupráce dobře fungovala, je důležité, aby komise musela podpořit eh, a tak dále. Nevím, jak je to v jiných jazycích, ale ve francouzštině je tu zjevný rozpor mezi odůvodněním, který znamená to, co si říkal a změnou v textu, která se týká toho, o čem, co spochybňuješ. Pan Schmidt nám to asi vysvětlí, tedy jaký je soulad mezi pozměňovacím návrhem a jeho odůvodněním. My říkáme, že pro dobrou spolupráci bude stačit, že komise bude mít za to, že poskytne, přičemž v pozměňovacím návrhu je řečeno, kdyby to bylo nezbytné, tak komise poskytne. To jsou dvě odlišné věci. Je tu možnost otevřeného výkladu o tom, co je nezbytné, protože vůbec nevíme, kdo to bude vykládat. A bylo by lepší zachovat můj návrh, než návrh pana Šmita a odůvodnění, ale jsem si jist, že pan Šmit, který je chytrý, nám to vysvětlí. Tento rozpor, který se tu objevuje. Prosím. Uh, uh, um, Já myslím, že je tady dobrá rovnováha. Že je to vyvážené, že spolu víceméně souhlasíme. Co se týče pozměňovacího návrhu 28 a automatické výměny informací, tak to si myslím, že je ta správná cesta pakliže chceme bojovat proti těm obrovským daňovým podvodům v oblasti DPH. Mé ostatní pozměňovací návrhy přijímáte. Víte, jako liberál na jednu stranu říkáte, že komise může, já říkám, že by měla anebo musí. Takže proto já jsem tam dodal ta slova, bude-li to potřeba. Pokud je pro vás přijatelné musí, no tak potom s vámi pochopitelně budu souhlasit. Nebyl jsem si úplně jistý, co je pro vás přijatelné. Dobrá, můžeme to tím skončit? Eh, los colegas, su colaboración. Ano, já děkuji kolegům za spolupráci a pokud někteří autoři pozměňovacích názorů se domnívají, že, se domnívají, že jsem je dostatečně nezohlednil, tak mě mohou kdykoliv kontaktovat, jsem jim vždy k dispozici. Spousta lidí se hlásí. Udo, opravdu potřebujete mluvit? Všichni už se chceme dostat k dohledu. Velmi stručně, no jestli mohu. Jménem stínové zpravodajky Katrin Steer bych chtěl jí omluvit, že dnes nemůže zde být, ale že ten smysl toho textu podporuje a pozměňovací návrhy, které předlažila zohledněny a doufáme tedy, že její pozměňovací návrhy nebudou považovány za, nejen za zajímavé, ale budou také patřit k těm podpořeným a jinak vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Máme 12-minutové spoždění. Začali jsme totiž v 15.12. A to ne proto, že já bych tady nebyla, ale protože někteří z vás tady nebyli. Dobrá. Nyní nás čeká bod 20 až 26. Jinými slovy, tedy celý finanční dohledový balík. Navrhuji následující postup. Možná by bylo dobré, aby nejprve se vyjádřili eh, zpravodajové, bude jich sedm, pokud jsou všichni přítomni. A potom, co se stínových zpravodajů a ostatních poslanců a poslankyní týče, tak se prosím hlaste a já vám potom vám dám slovo. Nejprve tedy opět vystoupí Jose Manuel García Margallo a bude hovořit o zprávě týkající se Evropského orgánu pro bankovnictví, jímž je autorem. Eh, Děkuji mnohokrát za slovo, paní předsedkyně. Je to pravděpodobně jedna z nejvýznamnějších zpráv a témat, o kterém hovoříme v našem legislativním období a podle mého názoru je to skutečně nejdůležitější téma za španělského předsednictví. Budeme diskutovat o evropském systému dohledu na bankovní oblasti, který představuje EBA a tři příslušné úřady, které mají hodnotit makroobezřetostní rizika v penzijních fondů bank penzijních fondů a pojišťoven. Zdůrazňuji výraz systém, protože skutečně zde nejde o pouhé s pouhou koexistenci těch úřadů vedle sebe, ale jde o celkový strukturovaný systém. Z praktického hlediska, jak tedy ten systém bude vypadat? Já jsem ochoten uh, akceptovat, aby všechny ty úřady měly jedno sídlo, jednotné, a to by vlastně byla určitá etapa směřující k jednotnému dohledovému úřadu pro banky a pojišťovny a v naléhavých situacích by to tedy měla být Rada pro systémová rizika, která bude jmenována pro řešení nějakých krizových naléhavých situací a která um, povolí těm třem institucím jednat rada vlastně sama se chopí tohoto úkolu. Já si myslím, že nemá smysl jmenovat speciální radu, to znamená, která bude jednat pouze v určité naléhavé krizové situaci. Z historického hlediska můžeme říci, že to není poprvé, kdy tento parlament se vyjadřuje k těmto otázkám a mohu říci, že nikdo nemůže být proti těmto návrhům. Nejdříve je však potřeba je si přečíst. V roce 2000 jsem zpracoval zprávu o akčním plánu ve finanční oblasti, který parlament jednomyslně schválil. Bylo tam řečeno, že tři cíle akčního plánu je liberalizace a integrace trhu, dohled a kontrola a sladění eh, daní pobíraných v této oblasti. Samozřejmě bylo řečeno, že nechceme, aby tyto tři oblasti pracovaly asynchronicky, protože to by mohlo vést k systémovým rizikům. To bylo v roce 2000. Je zde pojítko mezi těmi dvěma prvními cíli, to znamená dohled a liberalizace, ale uvědomujeme si také, že finanční instituce jako takové působí na různých územích a zúčastněné strany se domnívají, že trh je bez hranic, ale veřejné úřady nicméně mají určité národní předpisy a národní ustanovení. Myslíme si, že spolupráce mezi vnitrostátními úřady by měla být dostatečná pro řešení, ale krize dokázala, že to tak není prostě. Potom další zpráva Inge Vandenburg a pan Dajanu se zabývala stejnými body, jsou evropské instituce a je tedy potřeba, aby byl evropský dohled, abychom předcházeli systémovým rizikům. To, co já navrhuji v té zprávě a v těch třech dalších zprávách, je více dohledu a více Evropy. To vlastně vyplývá z těch tří zpráv. Krize nám dala zapravdu. Krize prokázala, že to, co jsme oznámili a tehdejší komisař ale nechtěl jít stejnou cestou, kterou jsme doporučovali v té době. Vyslechl názory parlamentu, ale komise reagovala jiným způsobem. Ale krize nastoupila a potom byla ustanovena Larozierova skupina a mohu říci, že zpráva že zpráva Larozierovy skupiny je skutečně mimořádně pragmatická zpráva. Jaké důsledku vystěžila komise z této zprávy? Komise oslabila určitým způsobem evropský dosah této zprávy a v prosinci jsme ještě více, ještě více rozředil ten Larozierův text a text komise. Pan Gozes říkal v jednom ze svých příspěvků, že parlament není ochoten akceptovat tu dohodu, která byla navržena. My jsme chtěli bojovat za určitou hodnotu. Říká se, že mír je vždycky možný, ale potřeba mít připravené zbraně. Tady se budeme, budeme bojovat, budeme se snažit přesvědčit radu, kdy bude předsednictví požadovat více ekonomické zprávy, více spolené Evropy a zejména bude podporovat španělská socialistická vláda. Jaká jsou ty ta hlavní témata, která nám leží na srdci? Témata, u kterých určitě odvětví bude mít určitou rezistenci. A také na ně budou reagovat některé vlády. Takže první, první velká osa této zprávy znamená vytvořit společná pravidla na evropské úrovni pro usnadnění interpretace a aplikace ve všech státech členské Evropské unie. Všichni souhlasíme s tím, že je potřeba provést tři významné změny. Chceme zdůraznit roli u orgánu, který je tedy v terénu a to bude ten orgán, který bude zpracovávat technické projekty v rámci určitých doporučení, která bude muset komise schválit, protože takto to je naplánováno. Když bude chtít komise změnit nebo nebude akceptovat nějaké doporučení toho orgánu, a orgán nebude akceptovat názor komise, tak rada parlament vyřeší tento problém, protože pokud se budeme domnívat, že ten technický plán je nutný, tak musíme jednat. Nemůžeme dovolit, aby veto některé z institucí paralizovalo přijetí této normy. Za druhé bych rád zdůraznil roli parlamentu. Pan Anders de Vigo, který je jedním z otců Lisabonské smlouvy, řekl, že je potřeba Eh, delegovat určité věci a zde skutečně parlament hraje důležitou roli. Potom je orientace Evropy. Co chceme? Chceme, aby ty směry, ta doporučení o některých otázkách, které nemohou být začleněny do právní normy, která bude mít přímé okamžité dopady, aby byly co nejzávaznější. Například je zde určitá kontroverzní otázka, která se týká zpětného převodu některých aktiv. My si přejeme, aby ta norma byla co možno nejzávažnější. Předseda této, tohoto orgánu musí dostavit do parlamentu, zpracovat zprávu, potom o ní podiskutovat s námi a potom musíme z toho vytěžit určitá doporučení a jaká dohledová opatření budou přijata na národní a na evropské úrovni a k jakým závěrům to dospěje. Jako například zvýšit podíl vlastního kapitálu v některých zemích, které nedodržely eh, doporučení v oblasti odměňování. Takže potom konkrétní akce. Když hovoříme s určitými frakcemi, tak si klademe otázku, zda ty orgány se mohou skutečně obracet na některé konkrétní instituce, zda tedy národní, když národní regulátor nedodrží poručení evropského orgánu. Evropský orgán řekne, musíte konat, vydá se rozhodnutí, potom se ne, neuplatní, nedodrží a bude, potom bude potřeba jednat tedy. Je potřeba, aby ten orgán mohl, prostě měl pravomoc jednat. Jinak zkrátka by to nesloužilo k tomu účelu. já, protože ne, ne, nesplněné tedy úsilí vede k určité melancholii a já nechci, abychom byli melancholičtí. Potom je potřeba, aby ten orgán se mohl obracet na konkrétní instituce v případě porušení některého neevropského zákonu. V naléhavých situacích, když zde bude určité systémové riziko, tak bude to rozhodnutí. A když budou rozdíly mezi národními dohledovými orgány, tak ten orgán by mohl vydat rozhodnutí určené k přímému uplatnění a pokud by příslušný orgán ho nedoplnil, tak by se přímo obrátil na finanční instituci. Takže potřeba zkrátit lhůty, posílit roli orgánu, posílit roli parlamentu, demokratické kontroly nad tím orgánem, protože dáváme tomu orgánu více pravomocí oproti tomu, co navrhuje komise, ale současně tím, že budeme uplatňovat že dáme také více pravomocí Evropskému parlamentu, tak ten orgán bude demokratičtější a protože zde bude odpovědnost parlamentu. Nyní se dostávám k otázce ústřední, kterou je otázka toho dohledu. Zde doporučuji, abyste si přečetli ten review. Je to britský časopis. Z, z, ta Tanerova zpráva ukazuje nebo říká, že krize vlastně nám umožnila podívat se na to, jaké mechanismy v oblasti supervize těch nad těmi subjekty, které zkrachovaly, by mohly vlastně pomoci řešit situaci. Celý ten systém nezafungoval, nebyla tam dostatečná koordinace mezi národními institucemi a jsou tam pouze dvě řešení v té zprávě. Zmíním se o islandském případu, buď, buď dáme více pravomocí jednotlivým státům, aby mohli zakázat aby se vlastně ta činnost filiálek dala stranou, anebo kontrolovat lépe kontrolovat vlastní kapitál a lépe hodnotit rizika, to znamená více větší integrace, větší pravomoci. Já samozřejmě jsem spíše pro tento druhý způsob. A potom můj kolego, kolega Antolín Sanchez Presedo předložil určitý návrh na třech úrovních, a to národní instituce, které působí pouze na území národních států a které nemají dostatečnou velikost na to, aby mohly působit v celém systému, tak by vlastně měly kompetence na národní úrovni. Potom instituce, které působí přeshraničně, by byly podřízeny analýze kolegia supervizorů a tak to by ten orgán měl tedy důležitou roli. Roli určitého prostředníka pro usnadňování přijímání rozhodování. Pokud nedojde k dohodě mezi dohledovými úřady, tak by vlastně mohl vydat přímé rozhodnutí. Co nemůžeme akceptovat je to, že když prostě nebude souhlasit, tak se nebude dít nic bude nečinnost toho systému. A za třetí říká se zde, že subjekty a zde možná odkážu na konzervativní a liberální tábory. Říká se tedy, že určité malé množství subjektů představuje určité systémové riziko. Bez tato, tento orgán, který, který bude řízen prostřednictvím národních úřadů, by měl tedy delegovat určité evropské pravomoci já pochybuji o tom, kdybychom už tento systém měli, že takovéto propojení mezi řeckými orgány a těmi subjekty by bylo možné, protože evropský orgán by byl dnes v parlamentu a musel by nám vysvětlit, co se tam stalo, jaké byly důvody tohoto neúspěchu. Evropský dohled je založen na kritériích, které jsou uvedeny ve článku 29, tedy kolegium supervizorů. A ty důležité otázky, o kterých jsme hovořili, to jsou ty otázky, kdo ponese odpovědnost v případě úpadku nějaké instituce, která je zastřešená evropským orgánem. můj cíl je omezit rizika pro daňové poplatníky, abychom předešli tomu, jak řekl Obama, aby to bylo finanční prostředí, nebo aby to tedy nebyli občané, kteří platí za pochybení finančního odvětví. Je tedy nutné, aby se vytvořil určitý evropský fond, který by nahradil národní, fond, národní fondy, aby se nedocházelo ke zdvojímu zdanění, abychom nevyčerpávali tedy daňové poplatníky a potom, pokud ty kumulované prostředky budou nedostatečné, tak bude potřeba Samozřejmě ty dluhy budou splácet samotné finanční instituce a ty daňoví poplatníci budou chráněni. A potom ještě poslední záležitost. Pokud státy by měly zaintervenovat, tak je lepší, že je je tedy lepší, aby fungovaly na základě určité dohody zpracované před krizí, než aby konaly potom překotně v některých případech. Zde mluvím o Fortis, Fortisu například. Bylo by tedy potřeba zohlednit určité škody způsobené státy, částky plateb, výši daní a tak dále podstatně zohlednit všechna kritéria, která jsou nezbytná pro to, aby se mohlo konat tedy. A na závěr bych řekl, že samozřejmě se o tom povede rozprava, protože Nyní teprve začne práce zpravodaje, více dohledu, více Evropy a méně rizik pro daňové poplatníky. To jsou ty tři pilíře, ty tři hlavní osy, které vyplývají z, z těch předběžných debat, ty hlavní, ta hlavní nosná témata, která sdílím. A zde skutečně se budeme zabývat eh, s Elizou Ferreira tímto tématem. Um, thank you. Děkuji. Eh, další je Sven Gigold, zpravodaj pro Evropský orgán pro ceny papíry tady. trhy. Já bych nejprve chtěl říct, že pokud se týká španělsko-portugalského přátelství, tak doufám, že u těchto otázek se naváže také v parlamentu přátelství mezi Západem, Východní, Jižní Evropou a Střední Evropou. Právě v současnosti zde máme schodu mezi tím, co vlastně severní a střední Evropa a jižní Evropa dělá na straně druhé. A já si myslím, že v tomto musíme být zajedno, zejména abychom byli schopni i v krizi odpovědět na to, o čem zde hovořil kolega Margalio. To znamená, ten odpovědět na ten nedostatek společných pravidel a společného působení, jak na straně měnové unie, tak na straně Evropské unie. Na to všechno musí parlament odpovíd, odpovědět dostatečným způsobem právě rozšířením evropského prostoru a ne stažením na ten národní píseček. To by byla špatná odpovědět, odpověď na tuto krizi a proto je žádoucí, aby právě v s ohledem na struktury dohledu, a to nejen ty tři makroobezřetnostní orgány, ale také zde jde o Evropskou radu pro systémová rizika. Jde o to, abychom skutečně formulovali konsistentní evropskou odpověď na chyby a problémy v oblasti finančního dohledu a současně také zpracovali dobrý krizový management v oblasti krizi, eh, rizik. Já bych chtěl nechci všechno opakovat, co zde již zaznělo, protože to by pouze nudilo všechny přítomné, ale nicméně bych velmi stručně rád poukázal na několik bodů, které v těch trošku rozlišují, niancují ty naše zprávy, anebo to, co zde možná ještě nezaznělo. Právě ty obě zprávy jsou velmi podobné, velmi se blíží sobě, zejména v těch bodech, že je zde to společné přesvědčení, že je potřeba mít eh, přeshraniční velkou instituci, která bude dohlížet na tuto odvětví na evropské úrovni a je logické, že na to musíme dát odpovědět, pokud něco nefunguje, když je potřeba to platit a to nemohou být uh, jen členské státy, které budou přebírat odpovědnost za ten dohled. Další bod, o kterém bych chtěl hovořit, kdo je dotčen těmi finančními důsledky dohledu. Všechny ty tři zprávy jdou ve stejném duchu a zdá se mi velmi důležité říci, že to nemůže být tak, že ve článku 23 se pouze řekne, ano, když prostě to má jakékoliv dopady na členské státy, na finance členských států, tak bude určité právo veto, to by vlastně dovedlo evropskou legislativu ad absurdum. Můžeme si představit pouze, když někteří úředníci musí jet z místa A do místa B a mělo by to přímé důsledky na rozpočty členských států. S, takovýmto, s takovouto argumentací bychom mohli to regulovat. To by neměl být smysl té věci, co se mi zdá mimořádně absurdní, co už se podobá politickému kabaretu, když se ve třech napíše dopis a zeptáme se, to je ta iniciativa Petra Skinnera, když napíšeme, jaké jsou přímé důsledky na finance členských států, tak dostaneme odpověď. Víme, že je to těžké těžký pojem, ale nejsme právě připraveni s vámi o tom hovořit. To není ten způsob, jakým bychom měli dělat zákony a to už zavání politickým kabaretem a proto navrhujeme, abychom zde na tomto místě jasně řekli, že členské státy musí dokázat, že ty, ta evropská rozhodnutí mají relevantní dopady na jejich rozpočty, protože jinak by nemělo smysl regulovat nebo zpracovávat nějaká evropská pravidla a evropskou regulaci. Další otázka, která z mého hlediska je také důležitá pro, ten oblast a na, pro tuto oblast, je, že ty nové evropské orgány by měly mít možnost e, určité produkty stahnout z obchodu jsou někdy, je prostě někdy doba, kdy musíme říci, například jsou zde nekryté krátké prodeje, nebo a v tomto okamžiku zakážeme, znemožníme spekulace třeba s řeckými státními půjčkami, anebo s těmi deriváty z toho vyplývajícími. To je právo, to bychom měli dát těm evropským orgánům, protože jsme se právě poučili, že právě jsou aktivity na trhu, které by měly být tedy omezeny na evropské úrovni. Toto je v mé zprávě také uvedeno. Potom další bod, o kterém bych ještě s vámi rád dále diskutoval, je otázka Board of the peer. Zde navrhujeme v naší zprávě, že by měla být určitá smíšená komise nebo smíšený výbor, protože právě se přemýšlí o tom, že ten joint committee bychom měli posílit. Není žádným tajemstvím. Já vím, že i jiní kolegové o tom hovořili že se jim to možná nezdá dost logické, že bychom měli tři různé instituce, které vlastně jednají nebo působí na podobných nebo na stejných trzích a ještě méně, logické je vlastně to, že v kritické situaci ne, neexistují neformální systémy komunikace, že se vytvářejí tři různé kultury komunikace a tak dále. Tuto otázku jsme tedy znovu položili, ale posílení toho společného výboru Joint Committee, to by asi byla cesta, jak bychom alespoň mohli se přiblížit k integrovanému finančnímu dohledu a měli bychom v našem výboru dále přemýšlet o tom, jak bychom mohli posílit tyto naše společné obory a jak bychom se mohli vydat na cestu ke integrovanému evropskému dohledu nad finančními trhy. Ty zprávy již nyní udělali velký kus cest, urazili velký kus této cesty a musí to být skutečně ten konečný cíl. Ukazují to také dějiny evropské integrace. My jakožto parlament musíme být nároční, musíme se o, nikoliv jen orientovat na ty cíle, ale musíme se podívat na to, jak se ty problémy budou řešit. V jednání s radou musíme postupovat kupředu, musíme jednat společně s radou, ale samozřejmě ty, ta základní pravidla toho dohledu nesmíme je ztratit ze zřetele, protože evropský pokrok je postupný proces, který postupuje krok po kroku, ale zde toto znamená velký krok upředu, takže se musíme snažit postupovat co nejvíc společně, abychom urazili tento velký krok upředu společně. Thank you. Děkuji. A nyní přejdeme ke zprávě Petra Skinnera o Evropském orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Děkuji, paní předsedkyně. Uplynulé týdny byly zajímavé, když jsme o tom jednali a není pochyb, že úvahy se ubírají přesně stejným směrem. Když chceme zajistit, aby výsledek byl užitečný jako parlamentní stanovisko pro jednání s radou a také, kde by byla obsažena vize aby to vypadalo, že jsme si vědomi nejen toho, co je potřeba, abychom jednali s podniky, ale také, abychom splnili očekávání spotřebitelů v Evropské unii, aby skutečně došlo k zásadní změně v přístupu k regulaci. A připravil jsem tady dokument, který je psán v duchu Evropské konsolidace a integrace. A přijímám intelektuální logiku návrhu komise, ale myslím, že je třeba, abychom doplnili kontrolní mechanismy, o kterých jste slyšeli a které ještě doplním, které můžete očekávat od parlamentní zprávy. A pokud je o rozdíly se stanoviskem komise, jak správně řekl Jose Manuel, to je vlastně dokument, na kterém my chceme pracovat, a ne to, co by si přala rada. A to je tedy základ, základní rozměr toho, na čem budeme pracovat. Mám některá klíčová témata a získáte představu o tom, v jakém duchu to budeme projednávat. A možná budeme potřebovat ještě rozvinout naše úvahy na toto téma, ale shodneme se na mnohem. Další pravomoci parlamentu v oblasti jmenování a kontroly odstranění některých pravomocí komise u úprav technických norem, fiskální odpovědnost, lep, kvalitnější re, regulace pro větší integraci a evropský systém finančního dohledu a společný výbor, který by měl být vypracován. Silnější zastoupení vnějších expertů v klíčových funkcích. Některé konkrétní příklady, abychom viděli, jakým způsobem to může být rozpracováno pro podporu stanoviska parlamentu. Další pravomoce parlamentu. Tady se všichni shodneme, že parlament si zvolí předsedy ESISu a odvolací rady z konečného seznamu. Ředitel ESISu by měl poskytovat další informace, když je budeme potřebovat my, nejenom až tento orgán bude cítit potřebu se obrátit na parlament. A jde o instituci, která také bude potřebovat vlastní pravomoci. A budeme tedy posuzovat, jakým způsobem jejich zprávy jsou sestaveny. A my jsme tedy organizací, která bude řešit tyto otázky zrušení některých pravomocí komise. Podpořím stanovisko s kolegy Sancheze Preseda. Komise by neměla upravovat technické normy, měla by je tedy buď přijímat, částečně přijímat, nebo zamítat. To je rozpětí jejich pravomocí a tak bychom, jak řekl Garcia Margajo, komise by neměla vyhlašovat stav ohrožení ve světle informací, které máme. Sven zmínil velmi důležitou věc, ten dopis, který jsme zaslali a který rada okamžitě odmítla. Musíme zajistit, že budeme trvat na fiskální odpovědnosti. Nemělo by, neměla by to být jízdenka na vlak, kdy jeden státní úředník navštíví jiného státního úředníka, ale měli bychom skutečně vzít vážně naši odpovědnost po schválení Lisabonské smlouvy. Musíme zajistit schůdný postup. Lepší regulace vyžaduje hodnocení dopadu. Věci, které my požadujeme, abychom byli schopni lépe pochopit, jakým způsobem se zpracovávají technické předpisy, nejen ve světle osvědčených postupů, ale nejrozumějších postupů vpřed základ pro větší integraci a také konsolidaci. To je možno zajistit evropským systémem finančního dohledu s jasným mandátem pro Evropskou radu pro systémové riziko. A to, tam by mohl fungovat společný výbor, kde by došlo k centralizovanější funkci Evropského finančního dohledu. A to je vlastně součást, která schází ve všech zprávách, protože instituce nám bránily, abychom se něčím takovým zabývali. Protože je tu konkurence mezi námi, aby bylo možné zjistit, jak se tyto věci dále budou rozvíjet. Společný výbor musí být rozvinut. Jose Manuel i Sven jsme, zatím jsme o tom nejednali, ale v mé zprávě je to naznačeno a věřím, že se ke mně připojíte a zajistíte, že i to nalezne určitý ohlas. Důležitější zastoupení vnějších expertů je třeba, aby akademičtí odborníci byli přítomni ve skupinách zúčastněných subjektů a možná i právní experti, i když některá jednání o právních otázkách je možno nechat stranou, ale je třeba, abychom zajistili, že to, co je relevantní, bude také zastoupeno a bude působit pro nás a nejen pro instituce, kterých se tito lidé budou účastnit. Děkuji. Děkuji, Petře. A nyní za makroobezřetnostní dohled eh, Sylvie Gula. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu hovořit dlouho, protože, jak jste pochopili, pracovali jsme společně. Spravodajové, kteří se již vyjádřili, i ti, kteří budou teprve mluvit k, ke souhrným směrnicím a k textu o ECB. Tedy základní orientace, která byla zvolena pro makroekonomickou úroveň. Za prvé, jak již bylo řečeno, zblížit jednotlivé makroúrovně i mikroúroveň a zblížit eh, odvětvové analýzy na mikroúrovni, protože my chceme poskytnout co možná efektivní odpovědi. A vlády, které upřednostňují oddělené subjekty, neposkytují přesvědčivé prvky, pokud nechtějí pokračovat v tom, co již existuje. A my musíme vlastně udělat velký krok kupředu. Jeden z řečníků to již uvedl. Měli bychom tedy možnost vytvořit společnou kulturu dohledu, zajistit, aby všechny tyto osoby mohly lépe komunikovat. To zaznělo na slyšeních, kterých jste se zúčastnili, je to také v Larozierově zprávě a zapadá to do dlouhodobého postupu, který nevznikne ze dne na den a kde se snažíme, aby abychom schromáždili veškeré příležitosti, abychom mohli mít důvěru v oběh informací a ve společný přístup. Přejeme si také, aby budoucnost byla otevřená směrem k jednotné integraci, pokud Rada a parlament to budou považovat za vhodné. Druhý zájem je zajistit, že budeme disponovat orgány, které Evropa potřebuje na globální úrovni. To chci zdůraznit, protože pokud sledujeme, co probíhá ve světě, ve Spojených státech mimo jiné, nikdo zatím nemá ideální řešení, ale naproti tomu existuje celosvětová soutěž pro vytvoření nových pravidel. A pokud Evropa nebude zastoupena v této soutěži, tak se bude rozhodovat jinde. A tím se dostávám ve zprávě, abych vyjasnil jednu věc. Výbor pro systémová rizika je pod kontrolou ECB, to předpokládá La zpráva, a prezident ECB bude předsedou Evropského výboru pro systémová rizika. Vzhledem k občanům musíme být jasní. Musíme ukázat, že existuje silný orgán a musíme vrátit tu verzi, která byla rozmělněna i ve verzi komise. Je třeba, aby předseda výboru, který bude odpovídat pro Evropu i pro celostvou úroveň, aby tento představ byl jasně definován. Je třeba to skutečně vzem k občanům jasně říci. A zdalo by se obtížné, že by prezident ECB byl, měl být volen a případně by v takové volbě neuspěl, to by nebylo příliš pozitivní. Zdalo se nám také nezbytné se vydat dvěma směry, a to sdílejí zpravodajové ostatním. Zvýšit odpovědnost, accountability tohoto orgánu vůči parlamentu. A Peter Skinner to připomněl, existovala by větší kontrola mikroúrovně a je velmi důležité vyjasnit, že prezident ECB by předstupoval před parlament jakožto předseda EVSR a také by dostával napomenutí, varování a a podobná varování by, by byla zveřejněna, pokud by nebyla následována činy. Pro většinu kolegů je důležité, že je to vlastně protiváha tohoto toho, že, or, že, ten, že tento výbor bude pod ECB, vlastně budou orgány otevřenější. Pokud je o dohled, jde o centrální banky nebo nezávislé orgány dohledu nebo ministerstva financí nebo smíšená řešení, a to vše nebylo schopno zareagovat na krizi. Nejde o to zde někoho osočovat, ale třeba z toho vyvodit závěry. A proto potřebujeme, aby v orgánech Evropského výboru pro systémová rizika byly nezávislé osobnosti, vybrané z důvodu osobních kvalit, aby nezastupovali příslušná lobby nebo odvětví, aby vyjadřovali diverzitu reálné ekonomiky v Evropě a aby byli schopni zavést také určité neotřelé postupy v úvahách, zejména co se týče otevřenosti. Návrh komise také eh, předpokládal pouze odborný výbor při rozhodujících orgánech. My jsme názoru, že výbor pro systémová rizika by mohl čerpat z odbornosti existující v centrálních bankách a u národního dohledu. Ale měli bychom vytvořit skutečně vědecký výbor, kde by akademici na nejvyšší úrovni a různého světového původu mohli skutečně informovaně orientovat rozhodující činitele. Nemáme odpověď na všechno, ale chtěli jsme zahájit některé diskuse, které některé lobby nebo některé vlády nechtěli otvírat, abychom se vrátili k tomu, čemu se říká business as usual. Tedy Podobně jako kolegové jsme se podíleli na takovém kolektivním postupu. Existují tu určité odstíny a rozdíly, ale celkový směr je sdílen a věříme, že tento výbor se k tomu připojí, abychom v této jednotné hře byli silnější než rada. A připomenu, že jedni a druzí máme volební obvody, kde vidíme nezaměstnané Vidíme malé a střední podniky, které mají potíže a snažili jsme se být jejich hlasem a nejen naslouchat eh, mocním, kteří si zaplatí kvalitní konzultanti, kteří nám vysvětlí, že se vlastně nic neděje, nic nemění. Děkuji. Děkuji a nyní se dostáváme ke zprávě Ramona Tremosy, specifické úkoly ECB v souvisí se k fungování Evropského výboru pro systémová rizika. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je to krátká zpráva, takže jenom pár minut. Jak jsem říkal, Předložil jsem krátkou zprávu, ve které říkám, že je potřeba, aby existoval užší vztah mezi ECB a Evropským, Evropskou radou pro systémová rizika nebo výborem pro systémová rizika. A jak jsem říkal, tento vztah naplní obsahem to, že předseda a ECB bude i předseda ECRD. A to si myslím, že je organizace, která má poslední desetiletí poměrně dobré jméno. Je to považováno za, je považována za jednu z nejvýznamnějších institucí. Nebudu pro, zacházet do všech detailů. Můžeme hovořit o Davidu Marshovi, anglosaském ekonomovi, který eh, vždy kritizoval Bundesbanku, ale teď uznává věhlas Evropské centrální banky. Já o tom rád budu diskutovat s britskými kolegy Myslím si, že opravdu mezi Evropskou centrální bankou a Evropským výborem pro systémová rizika musí být pevný vztah. Evropská centrální banka je jedinou evropskou nezávislou organizací, která má morální autoritu a prostředky pro to, aby mohla vytvářet budoucí systém evropského dohledu. Argumentoval bych, že guvernér ECB by měl být zastoupen v Evropském výboru pro systémové, systémová rizika. Pan Triše by měl pravidelně předstupovat před Evropský parlament a skládat, skládat účty z Evropského systému dohledu. Já si myslím, že by to i celý systém zviditelnilo pro občany, protože nedostatek tohoto systému vedl k finanční krizi také si myslím, že ECB by mělo poskytnout sekretariat a logistickou administrativní pomoc pro Evropský výbor pro systémová rizika. Kromě toho v této zprávě také říkám, že zdroje Evropské centrální banky by měly sloužit k dostatečnému financování Evropského výboru pro systémová rizika. Sekretariát Evropského výboru pro systémová rizika by měl být také zodpovědný za efektivní výměnu informací, jak makro, tak mikroekonomických. S tím, že se ale uvědomuji, že tyto údaje jsou velmi citlivé, takže si myslím, že eh, by měl být vázán doložkou mlčenlivosti. Děkuji no, vám mnohokrát za pozornost a budu se těšit na vaše připomínky. Děkuji. Nyní se dostáváme k omnibusu odstavců 1, tedy pravomoci evropské, evropských bankovních orgánů, týká se to také pojišťovnictví a finančních trhů. Zprávu předkládá Antolin Sanchez Presedo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já nebudu hovořit jenom o eh, takzvaném Omnibusu 1. Omnibus 1 představoval revizi všech jedenácti odvětvových směrnic týkajících se bankovnictví a financí. tak, aby lépe odpovídali novému systému dohledu. Nové tři odvětvové orgány, které budou, budou součástí nového systému. Zatím jsme měli fragmentovaný systém národních dozorových a dohledových orgánů a tady nám jde o větší jejich integraci. Cílem je tedy, aby vznikly tyto orgány, aby byly zavedeny do textu všech těchto směrnic, aby byly posíleny vztahy mezi stávajícími a novými orgány a aby se upravila výměna informací mezi nimi. Zároveň nám jde o to, aby bylo možno předkládat legislativní návrhy, které by umožnily lepší spolupráci v kontrolním systému. Jde nám o lepší koordinaci v rámci koleje a také mezi orgány, evropskými orgány, o kterých jsme právě hovořili. Aby šlo tedy o spolupráci jak přes hranice eh, zemí, tak přes hranice jednotlivých odvětví. O co tady jde? Nejde jenom o to, že bychom nutně novelizovali všechny tyto směrnice. V podstatě provádíme určitou revizi, tak abychom zapracovali do nich změny v systému dohledu. Některé se tedy v tuto chvíli, některé směrnice tedy tuto chvíli revidují. Dalším důležitým prvkem je změna v rámci, která vznikla na základě Lisabonské smlouvy. A aktiv eh, přenesené působnosti a eh, prováděcí akty. Na zákl- zavedené tedy na základě Lisabonské smlouvy. Na základě této architektury se nám podařilo zatím vytvořit jenom určité základy. Vznikly tedy nové právní nástroje a vzniká nám nový rámec a my ho musíme pořádně zadefinovat. Technické standardy, jaké, jak, o jaký rozsah se tady jedná? Bude to součástí delegovaných aktů anebo aktů přenesené působnosti, eh, tedy prováděcích aktů anebo aktů v přenesené působnosti. V některých případech došlo k automatickému přenosu, jinde Čili měli bychom začít u těch, kde k tomu a automatickému přenosu došlo. Takže myslím, že není dobré se zamývat, že se tady zabýváme nejenom Lamafalusiho architekturou, ale celou evropskou architekturou a snažíme se to harmonizovat na evropské úrovni. Snažíme se to nejen implementovat a aplikovat, ale nacházet způsoby, jak to na evropské úrovni harmonizovat. Takže měli bychom mít eh, sadu jedněch pravidel. A co v nich ale? Návrh komise neklasifikoval všechno, co by mělo probíhat v naší legislativě. Já jsem říkal, že je potřeba rozlišovat tři věci mezi těmito pravidly. Za prvé, co se definic týče, tak musíme mít společné definice na evropské úrovni. Tak, aby tyto orgány měly rovné podmínky. To za prvé. Za druhé, požadavek na uveřejňování informací, to je velice důležitý požadavek pro trh i pro veřejnost. A veřejnost musí znát veškerá kritéria, podle kterých se posuzuje fungování trhu. A normy a standardy pro lepší spolupráci jednotlivých orgánů a v tomto systému. Tady se ani tak nejedná o provozní spolupráci, ale o sdílení informací třeba a o vzájemnou podporu. To si myslím, že by mělo spadat do oblasti aktu v přenesené působnosti a následně by to tedy mělo být pod kontrolou Rady a parlamentu. Máme tady spoustu pozměňovacích návrhů, takže máme technické standardy, které v podstatě nejsou nutně harmonizační ze své povahy. Transparentnost, MIFID, tady budou, tady budou běžné postupy u prováděcích aktů. Bývalá komitologie. A potom tedy do systému zavedeme tímto způsobem tyto orgány. Děkuji. Pan Balc říká, že už nechce z tuto chvíli diskutovat o Omnibus 2. Je to tak, anebo jsem to špatně pochopila? Je to tak. Chtěl jste říct pár slov? Tak já, protože je to vlastně neoficiální dokument, tak tomu nemohu zaujmout of, nějaké oficiální stanovisko. Ta zpráva je naplánovaná na duben, takže tu eh, rozpravu nebo tu prezentaci posunu na pozdější etapu. Děkuji. Děkuji. Nyní tedy stínový zpravodajové a ostatní. Beru je pořadí, jak se mě přihlásili. Nejprve Vicky Ford. Děkuji a děkuji také zpravodajům za obrovské množství práce, kterou odvedli a času, které tomu, který tomu věnovali. Myslím si, že nám hlavně jde o to, abychom snížili ve finančním odvětví po celé Evropě riziko. A podle mě proto potřebujeme tři věci. Za prvé, jasné, jasnou regulaci a jasný dohled, konzistentnost při uplatňování legislativy, kterou vytváříme, a řízení a zvládání krizí. Musíme mít tedy proveditelný, eh, proveditelný způsob reagovat, eh, který by jenom nezhoršoval krizi. Souhlasím se s pravodajem týkající se EBR, že to je pravděpodobně jeden z nejdůležitějších legislativních návrhů. Jedná se o konsistentní, transparentní a jasnou výměnu informací v Evropě. Než se dostanu k pozitivním a negativním stránkám, tak bych ráda řekla, že si myslím, že je škoda, že se informace nevyměňují transparentnějším způsobem mimo té skupiny eh, zpravodaje jako stínová zpravodajka musím říci, že škoda, že jsme se nesetkali všichni zpravodajové, stínoví zpravodajové a zpravodaj, se zpravodajem jako u jiných dokumentů. Zpravodajové navíc měli čtyři měsíce eh, na své pozměňovací návrhy, my jsme měli pouze dva týdny na naše a možná by bylo dobré mít k dispozici ještě pár dalších dní. Svené, také by bylo velmi dobré, kdybyste se mohl podělit s námi o ten dopis, který vy, zpravodajové, jste poslali komisi. A chtěli bychom také vidět, jak na to odpověděli, protože to je pro nás důležité. Plně souhlasím s tím, že je potřeba mít stejná pravidla, zvýšit spolupráci a eh, stanovit, jakým způsobem se budou řešit spory. Vítám některé pozměňovací návrhy, zakotvení potřeby konzultací s odvětvím a se zainteresovanými stranami. To tež platí pro hodnocení dopadu, role těchto organizací v koleji, dohledová role parlamentu. S tím vším souhlasím. A také souhlasím s tím, co jste říkal o tom, že klauzule pro fiskální a zajišťovací klauzule e, fiskální by neměla být e, uplatňována jenom tak Myslím si, že to je nástroj, který by se měl používat pouze v souladu s cíly, kterým má sloužit. Abych parafrazovala a to, co se u nás říká v rámci manželského slibu, tak tomu nemůžeme přistupovat lehce. Cílem této doložky je chránit lidi, které tady zastupujeme my, tedy daňové poplatníky. A člověk, který rozhoduje v rámci krize, by následně měl nést náklady. Takže na jednu stranu sice souhlasím, že bychom k tomu neměli přistupovat lehce, na druhou stranu si myslím, že některý, některé formulace vlastně toto podkopaly ve vaší zprávě. Co se týče přeshraničního dohledu, mám pocit, že jste nám skoro vzal slova z úst. Samozřejmě, že potřebujeme lepší dohled přes hranice, ale ten musí stát na velmi jasném právním základě. A ve zprávě týkající se EBA, možná ani tak nenutně v dokumentu týkající se pojištění, se objevily formulace, které by mohly vést ke zmatku. Například se tam říká, že dohledové orgány by měly být schopny prosazovat přímo směrnice u firem. Já nevím, já mám pocit, že směrnice nejsou eh, právně závazné pro jednotlivé firmy, ale pro členské státy. A tady tedy vzniká právní nejistota, kterou je třeba vyřešit. Dohledové orgány, jak se tady říká, by mohly činit rozhodnutí, ve které mají poměrně dost eh, manevrovacího prostoru. A přitom Evropský soudní dvůr jasně řekl, že ty orgány by neměly mít takovou pravomoc. Je tedy třeba, jak ještě jednou zdorazňuji, vyjasnit právní základ. Společnosti potřebují konzistentnost v práci regulátora a dohledových orgánů a dozorových orgánů. Prostě je potřeba, aby tam byla konzistentnost, nemůžeme jeden den pracovat s jedním a druhý den s druhým. A otázka je, jestli nové evropské tyto nové evropské orgány budou mít dostatek lidí na to, aby byly schopny provádět každodenní dohled nad firmami, jejichž činnost je poměrně složitá. Má-li dohled fungovat dobře, je potřeba, aby existoval úzký vztah mezi dohledem a firmami, které dohlíží musí být tedy zapojeni na trhu, ve kterém ty firmy působí. A právě proto si myslím, že systém národních regulátorů a jejich kolegy je to nejlepší cestou dopředu. Kladu si také otázku týkající se rovnováhy mezi zveřejňováním veškerých informací a důvěrností. A všimla jsem si, že na několika místech Zmiňujete, že je potřeba zveřejňovat více informací a upozorňovala bych jenom na potřebu rovnováhy mezi vyšší transparentností na straně jedné, ale možností zachovat si obchodní tajemství na straně druhé. A myslím, že firmám by se nelíbilo, kdyby měli pocit, že veškeré informace budou veřejné, protože potom možná nebudou poskytovat dostatek informací svým regulačním orgánům. A to nám říkali jak regulátoři, tak regulované firmy, takže z tohoto pohledu mám obavy z některých vašich pozněvacích návrhů. Pakliže nebude existovat úzký vztah mezi regulátory a regulovanými firmami, tak v podstatě budeme mít eh, kolegia, která budou dvourychlostní. Jednak budeme mít firmy, které s některými regulátory sdílejí informace, třeba s národními a americkými, ale úplně jiné informace budou dávat eh, menším zemím. A to si myslím, že bychom neměli chtít. Je tedy potřeba, aby to bylo vyvážené. A v neposlední řadě děkuji mnohokrát Jose Manueli za práci týkající se rezolučního fondu. Vy jste ukázal, jak je to velmi složitá otázka. My už jsme dříve říkali o tom, že pak, když bychom se drželi švédského modelu, tak by to bylo 2,5% z HDP 350 miliard euro. No pokud by to měl být takový fond, tak si myslím, že lidé by přesně měli vědět, jak to funguje. Ale když jsem si to četla já, tak mě napadla spousta otázek. Říkal jste třeba, že se to bude financovat z příspěvku z uh, institucí, které ohrozují stabilitu. Co to jsou za instituce? Ty největší? Jestli ano, tak jak se to bude dělat? Jak se to bude hodnotit? Podle kapitálu? Uh, nebo podle toho, kolik přispívají k HDP? I kdyby to byly jenom velké instituce, tak by se to nevztahovalo na Northern Rock nebo Lehman's. Potom jste říkal, že fond by měl být schopen upisovat dluh. Jak? Má právní subjektivitu? Hovořili jsme o tom, že členské státy by zaručovaly tento fond, ale jak? Do jaké míry a v jakých měnách? Potom hovoříme o sdílení břemene. Především co se týče vkladu. Jak? U malovkladu anebo u velkovkladu? Malobankovnictví nebo velkobankovnictví? Aktiv, co se týče aktiv, na základě čeho? Na základě tržní hodnoty nebo férové hodnoty? A nebo říkáte, že by se to mohlo udělat na, uh, případ, na základě příjmu, ale jakých? Hrubých, uh, čistých, před započítáním ztrát ze špatných půjček nebo po, nebo jak? Já vím, že a si možná řeknete, že to trochu přeháním s těma otázkama, ale myslím si, že ty otázky jsou opravdu důležité. Osobně si myslím, že pokud bychom našli odpovědi na všechny tyto otázky v tomto dokumentu, tak by se úplně klidně mohlo stát, že celá tato diskuse o, diskuse o architektuře by se dostala na vedlejší kolej. Já bych ale byla ráda, aby v diskusi o otázkách rezoluce se tyto otázky vyřešily a teď, abychom hovořili jenom o eh, té architektuře dohledu, protože to si myslím, že je příležitost, kterou nesmíme eh, teď promrhat. Pan kolega Sanchez se znova přihlásil. Chcete se zmínit zprávy týkající se, o zprávy týkající se bankovního orgánu? Ano, děkuji. Já jsem chtěl mnohokrát jenom poděkovat panu Margajovi za zprávu. která si myslím, že byla velice dobrá. Společný legislativní postup si vyžaduje dialog. A já si myslím, že tady je potřeba, aby zazněl jeden silný hlas. Umberto Eco řekl, že sice máme být realisty, ale že chceme-li být realisty, musíme být ambiciozní. Já si myslím, že tady máme první návrh, týkají se takovýto nad nebo přeshraniční a přeshraničního dohledu. Vedeme v této oblasti, ale musíme se postarat o to, aby to nešlo na úkor a udržitelnosti naší ekonomiky. Myslím si tedy, že potřebujeme evropský systém dohledu, ale takovýto systém musí mít definované základní prvky. Je to systém, který musí být legitimní, který zároveň musí být v souladu s bazilejskou umluvou. Takže potřebujeme jasné principy, to na jednu stranu. Na druhou stranu ten systém musí být koherentní a konzistentní. Je třeba dosáhnout rovnováhy mezi potřebami fungování vnitřního trhu a zásadou subsidiarity. tady se mi nejedná jenom o veřejné mínění, ale i o finanční systém. Finanční trh musí mít možnost se rozvíjet, musí to být systém, který je ze své povahy u nás evropský, musí to být systém horizontální, který musí mít dopad na všechny orgány a na všechny dohledové orgány. Nemůže to být jenom klub velkých institucí. To si myslím, že by byla veliká chyba. Musí to být eh, horizontální systém, do něhož budou zapojeny všechny finanční instituce a orgány, ve kterém bude existovat jasné rozdělení úkolů a práce. Budou tam různé postupy, ať už národní, národní dohledové orgány a tak dále. A kromě toho je potřeba, aby tento systém byl integrovaný a podle mě je veliký rozdíl mezi mikrodohledem a makrodohledem, tak jako byl definován ve stávající architektuře. Kromě toho si myslím, že je potřeba, aby docházelo k větší spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými orgány. Navíc to musí být systém obezřetnostního dohledu, což eh, by znamenalo, že nejenom, že budou existovat technické standardy pro legislativní rozvoj, ale také musí mít vlastní rámec, který umožní vytvořit vlastní pravidla pro obezřetnostní dohled. Pokud makroobezřetnostní dohled na něco přijde, tak následně to upozornění může být případně předáno na evropskou úroveň. Samozřejmě, že na evropské úrovni musíme sledovat i systémové instituce a i toto je třeba definovat. Bude třeba řešit i to, když eh, Musíme se věnovat i těm firmám, které jsou obrovsky zadlužené. I toto musíme začlenit, protože představují obrovské riziko. Co se týče dohledu, tak orgány musí být více nezávislé. Je potřeba, aby národní orgány, především co se týče členů evropského systému, aby měli stejný katalog kompetencí, protože stále ještě existují v této oblasti rozdíly. A je potřeba, abychom v tomto přístupu směřovali od technického dohledu k obezřetnostnímu dohledu. Co se týče fondu, tak já souhlasím s hlavním přístupem. Jde o to, aby se neexternalizovaly náklady a nepřenášely se na daňové poplatníky. Zažíváme konkrétní důsledky hospodářské krize, zažíváme situaci, ve které byly zachráněny mnohé instituce z veřejných prostředků. Někteří to přirovnávají k tomu, jako bychom jenom neustále udržovali při životě terminální pacienty. Na druhou stranu možná to nejde postavit takto jednoduše. Myslím si tedy, že potřebujeme systém, do kterého jsou zahrnuti, eh, zahrnuty i zainteresované strany. Musí to být otevřený systém. Neměly by se brát v úvahu pouze velké podniky, ale podniky různých velikostí. Potřebujeme evropský finanční dohled. Nikoli centralizovaný systém, ale integrovaný systém, který by byl opravdu ambiciozní a umožnil nám reagovat na problémy, které vznikly kvůli této krizi. Děkuji. Děkuji. Eh, eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vyzdvihnout eh, tým zpravodajů za dnešní úvodní vystoupení. Existují rozdíly mezi zprávami, ale červená niť je jasná. Máme vnitřní trh finančních služeb, alespoň o to osilujeme. A viděli jsme krizi na vlastní oči a proto potřebujeme evropský přístup. Tým zpravodajů dospěl k závěrům v tomto směru. A jedním z nich je, že pokud chceme, aby daňový poplatník byl osvobozen od velkých plateb do rozpočtu pro vytvoření tohoto systému, protože to musí být evropský krok. Souhlasím s paní Fordovou, není jednoduché něco takového vytvořit. Ale chtěla bych vyzvat eh, zpravodaje, aby tlačili na radu, abychom zajistili, že půjdeme správným směrem. A parlament musí také touto cestou. Eh, slyšela jsem eh, krásná slova pana Gigolda o spolupráci severu a jihu, ale je třeba, aby se věci daly dohromady také zleva doprava. prava a to by mělo znamenat eh, solidní stanovisko pro naše budoucí jednání s radou. Některé body bych chtěla rozvést. Za prvé, obecné kompromisy. Kompromisy ze strany rady. Celá řada bodů zde zazněla a byly zavedeny některé postupy, pro situace, kdy Rada tvrdí, že členské státy budou mít poslední slovo, ale musíme mít vlastně lepší vliv na evropský dole, protože když dojde ke krizi, tak to bude mít klíčový význam. A proto já z celého srdce podporuji to, co říkají zpravodové o důrazu, kterým by měly tyto orgány dohledu disponovat. A když je třeba mít přímý dohled a také tedy příslušné technické normy. Když se dívám na opatření v krizových situacích podle článku 10, víceméně souhlasím s tím, co zde zaznělo o Evropském výboru pro systémová rizika. Ale mám určité obavy a jako stínová zpravodajka o zprávě o Evropském orgánu pro cené papíry a trhy. To bude ovládáno bankami. Je důležité, aby další sektory v oblasti finančního trhu měly také možnost se vyjádřit. A to je první konkrétní bod, který jsem chtěla učinit. Další tři body jsou trošku širší ke zprávě pana Gigolda. V jedné věci souhlasím plně s panem Gigoldem, to je fiskální osvobození, o kterém hovoří. V kompromisu rady je to zahrnuto a paní Ford říká, že tak budeme chránit naše občany, ale mám spíše dojem, že členské státy a zejména Spojené království chtějí hájit své skryté zájmy a chtějí využít pravidla o fiskálním dopadu, to vlastně znamená, že se nechtějí podřídit evropskému finančnímu dohledu. Takže já souhlasím s panem Gigoldem, že ustanovení o fiskálním dopadu by mělo být co nejomezenější. Možná vám můžu předložit určitý námět. Možná bychom se mohli obrátit na naši vlastní právní službu a mohli bychom zjistit, co je správně hlediska nezbytné z hlediska smlouvy, z hlediska odkazu na smlouvu, pokud jde o význam takového fiskálního ustanovení, jaké jsou minimální požadavky v tomto směru a já bych se k tomu ráda připojila za parlament. Pan Gigel zmínil některé věci, se kterými skutečně nesouhlasím. Za prvé, zákaz některých produktů, konkrétních produktů, které by byly zakázány. Pan Giegold ještě dále u přístupu evropské orgánu pro cené papíry a trhy k národním orgánům, pokud jde k přímým krokům. To má obrovské dopady a já si kladu otázku, zda by to nebylo přehnané. To platí také u postupu, když se podíváte na konzistentní uplatňování komunitárních pravidel. Samozřejmě zde musí být eh, sankce, pokud nedojde k naplnění některých pravidel a doporučení evropských orgánů pro dohled, ale je třeba skutečně se obracet na vnitrostátní soudy, abychom dospěli k uspokojení svých nároků. Ne, neexistuje jiná cesta, protože mám určité pochybnosti, zda toto by byl skutečně tak dobrý nápad. Konečně, paní předsedkyně, souhlasím s kolegy, že Evropský parlament a samozřejmě i Rada jsou na jedné úrovni, nejen pokud jde o přípravu této legislativy, ale také pokud jde o uplatňování a technická ustanovení, kdy rada se bude snažit eh, získat určité pravomoci pro sebe a musíme zajistit, že my jako parlament budeme mít eh, právo mm, promluvit. A zmínil jsem na začátku, že kompromis rady předpokládá příliš mnoho odvolacích a únikových ustanovení a tady je třeba vyvinout tlak. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Mendes de Vigo, který je zpravodajem ve výboru AFCO a snad by bylo užitečné, kdyby se teď vyjádřil. Děkuji, paní předsedkyně. Když Výbor mě pověřil vypracováním zprávy o mikro a makroproduktech, podle mě. To byl velmi složitý úkol, protože, jak zde již zaznělo, šlo by skutečně o velkou legislativu v tomto volebním období a je to skutečně velmi složité téma. To téma je komplikované, protože rámec, který tato legislativa má, nebo jak, který mě poněkud znepokojovala. Larozierovi návrhy jsou taková minima. Je to úplné minimum, které se mělo udělat. Komise potom ty návrhy ještě více oslabila, rozředila a potom rada také. Takže jsem byl tímto zneklidněný, protože Evropský parlament potom ještě odlehč, zlehčil nebo rozředil tento návrh dále a to navíc v klíčovém okamžiku, protože vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a na základě ní bychom měli změnit náš přístup. Jestli to mohu tak vyjádřit, tak jsme dospěli, zastupujeme evropské občany a máme stejné postavení jako rada. Rada obhajuje legitimní zájmy jednotlivých států, ale vlastně jsou účastníky zákonodárného procesu jako my. A když jsem si vyslechl stínové zpravodaje, tak ty moje obavy se poněkud rozplynuli, protože se domnívám, že jste všichni ve stejné línii. Samozřejmě má to jednotlivé niance, jsou zde drobné rozdíly, ale nezaznamenal jsem nějaké zásadní protiklady. Všichni hovoří o tom, že potřebujeme konsistentní systém, všichni hovoří o systému evropského dohledu, samozřejmě za dodržování evropské smlouvy musíme dát kompetence tomuto orgánu evropského na evropské úrovni. To je to, co zde dnes zaznělo. A politická odpověď na takovouto významnou legislativu, to je správné. Hovořili jste zde o specifikách některých příkladů, například když jsme ve výboru Konsty o tom diskutovali, tak tam je návrh s konkrétními pozměňujícími návrhy pro čtyři zprávy. Já zde nebudu je dopodrobna probírat, ale domnívám se, že ten politický signál vašeho výboru, našeho Evropského parlamentu, je velmi důležitý. A musíme, musíte pokračovat v této linii, na rozdíl od komise navrhovat to, co se domníváte, že se má udělat v této oblasti. Nesmíme se zabývat příliš tím, co říká rada Oni si dělají svoje a my bychom měli nadále trvat na tom a říkat, co by se mělo dělat v Evropě ve prospěch evropských občanů, evropských podniků a finančního odvětví. To je to, co musíme dělat. A pokud jde o zprávy o těch mikro a makro otázkách, vidím, že jdete správným směrem. Já tedy už nebudu déle hovořit a pouze bych vás chtěl podpořit a vyzvat, abyste tímto směrem pokračovali i nadále. My máme velmi podobné návrhy a pokud jde o toto velmi důležité téma, politi- ta politika změny přístupu, to je konkrétní případ toho, jak jsme schopni pracovat a vytvářet legislativní akty. Děkuji za pozornost. Děkuji. Ani jsme ještě neproběhli polovinou a seznamu, z čehož každý, kdo chce vystoupit, bude stínový zpravodaj nebo zpravodaj, tak uvidíme, jak bude vypadat trialogy. Pan Udo Umen. Děkuji. Jakožto koordinátor sociálních demokratů v tomto výboru bych chtěl za mou frakci poděkovat a poblahopřát zpravodajům za jejich vynikající práci, a to nejen za zpravodají mé frakce, ale všem zpravodajům, protože se domnívám, že se mohu připojit k tomu, co řekla paní Votman Kol. Domnívám se, že ten způsob, jakým zpravodajové se zhostili tohoto nesmírně těžkého úkolu, což tohoto projektu, který je nesmírně obtížný, ale nesmírně důležitý, že ten jejich způsob je skutečně příkladný a myslím si, že máme dobrou šanci dotáhnout to do konce. Pan Magalio, Margalio zde uvedl, otázku. Já si myslím, že v té krizi, ve které se stále ještě nacházíme, že je to správná otázka. Buď můžeme říct, jednotlivé státy budou tak silné, aby mohly sami jednat, anebo musíme posílit Evropu. A já nepochybuji vůbec o tom, jaká je správná odpověď. Musíme posílit Evropu. Proto tedy se připojuji k těmto základním myšlenkám, ale musím za druhé říci, a zde bych citoval Petra Skinnera, Evropa může regulovat pouze tak silně, tak, aby to absorbovaly ty národní trhy musíme pochopit národní zúčastněné strany, národní trhy a musíme vlastně toto všechno dobře sladit a integrovat, protože jinak by Evropa nebyla silnější, ale slabší. Já uvedu takový příklad, co je důležité. Co je tedy důležité v následující době? Hovořilo se zde o zajišťovacích fondech, o nutnosti mít určité struktury na evropské úrovni. Když na konci dne bychom se odstli v takové situaci, kdy ti aktéři, kteří dobře hospodařili, například v mé zemi je mnoho spořitelen nebo nových bank, kteří své pojišťovací fondy museli zrušit a byli financováni ti, kteří špatně hospodařili na evropské úrovni nebo kteří přebírali špatná rizika anebo když je někdo donutil zhoršit kvalitu svých eh, zajišťovacích systémů, tak potom by vlastně schom udělali medvědí službu Evropě a toto není ten cíl. Proto je správné, když pan Antonin Presedo řekl, že potřebujeme rozlišené eh, jednání, působení těch aktérů. A já, když říká více integrace, ale ne větší centralizace, a s tím bych souhlasil. A zde musíme zhodnotit, zda tedy přitáhnout tu, ten provaz tak, abychom současně měli dobrou regulaci, jednak na národní úrovni a je potřeba skutečně posílit tuto diferenciaci, o které se zmínil pan Presedo, podle potenciálu rizika podle jednotlivých aktérů, tak si myslím, že to je správná cesta, která nás může vést i vlastně k řešení těch rozporů a ke sjednocení rozdílných stanovisek. Takže já bych byl proto, abychom pokračovali dále touto cestou, protože to je velmi efektivní. Jakožto stínový zpravodaj za výbor, který se zabývá riziky na evropské úrovni, tedy to je ta Rada pro systémová rizika, tak bych chtěl poblahopřát kolegyni Gulár k její zprávě. Myslím si, že skutečně velmi přispěla ta zpráva k tomu, že vidíme jasně, že jsme získáváme lepší regulaci, zejména to platí pro otázky, jací budou ti, ty důležité zúčastněné strany, aby tam byly zapojeni také spotřebitelé tedy a další zúčastněné strany jako centrální banky, protože považuji za správný ten argument, že všichni poskytovatelé finančních služeb musí být podlí, podléhat dohledu a nejen někteří. V zásadě to je správná myšlenka a považuji také za správné, když říkáte, že potřebujeme dynamické složky při rozvoji evropského systému dohledu, včetně review clause a demokratické kontroly, kterou vlastně hraje což je role, kterou hraje Evropský parlament. Myslím si, že toto jsou všechno podněty, které podporuji. Pak je zde ještě otázka, kdo má tu autoritu vydat ten signál, to varování o existenci rizika. Musí to být vyjasněno, aby tam nezůstaly nějaké nevyjasněné otázky. To znamená, když se vyjádří varování rizika, musíme zde rozlišit mezi makroúrovní a mikroúrovní, tak aby ta mikroúroveň měla možnost to riziko, poten, potenciální riziko zavčas odstranit. Musíme tedy říci, kdo má ty kompetence, kdo za to odpovídá. Mohu vám nabídnout naši spolupráci, ale domnívám se, že je to krok správným směrem. Děkuji. Uh, thank you. Uh, Jan Epping. Děkuji. Jan Epping, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Měl bych pár otázek týkající se zprávy paní Gulár. Děkuji mnohokrát za tu zprávu. Velmi pozorně jsem si ji přečetla a souhlasím se strukturou, eh, kterou jste zvolila, nebo která byla zvolena. Že jste se tedy soustředili na makrobezřetnostní dohled a zabudovali ho kolem VSR. Pak, když dojde ke krizi, tak toto by byl ten orgán, který by to měl řešit. Ve Spojených státech probíhá diskuse na podobné téma. Měli pocit, že centrální banka by měla sehrávat ústřední roli v jejich systému, ale demokrati potom měli většinu, o kterou v mezičase přišli, přišli, takže zdá se, že to bude jakási, um, jakýsi výbor regulátorů, který ale nebude vycházet z centrální banky, bude mít jinou povahu. Otázka je, jak se teď dá vytvořit kompatibilní systém, systém, který bude schopen komunikovat se všemi ostatními, tak abychom nešli proti proudu. Já si myslím, že tady vzniká obrovská příležitost. Pakliže chceme rozšířit tu radu na 67 členů, nebo ten výbor na 67 členů, tak mám pocit, že to bude opravdu hodně. Když se podíváme na všechny odborníky, kteří budou přicházet na řídící výbory, těch devět odborníků, kteří budou součástí té poradní a vědecké rady, a no, tak dohromady to bude určitě přes 70 lidí. Takže je potřeba zajistit, abychom nevytvářeli problémy tím, že eh, tady budeme mít příliš mnoho byrokracie. Čtu knihu pana Polsna, což byl minulý minister financí Spojených států jmenuje se to On the Brink a říká se tam, že za, ve velmi krátké době se může vyvinout spousta věcí. Systémoví manažeři jsou zodpovědní za to, aby našli řešení, ale žádná banka prostě nebude volat na, na ministerstvo finance a říct, my jsme zatíženi systémovým rizikem. Prostě budou se snažit to udržet pod, pod pokličkou a potom, když se na to přijde, tak zjistíte, že tam byla obrovská expozice zajištěna nebo vznikla z toho důvodu, že prodávali na krátko. A potom následují prostě strašně dlouhá jednání a mezi tím ta banka zajde na úbytě. Je potřeba, abychom měli flexibilní systém, který je schopen rychle reagovat. Podívejme se třeba na Deutsche nebo na Barclays, na jejich velikost. Dostali bychom se do velikých problémů, pakliže bychom nereagovali rychle v dostatečně závažné krizi. A myslím si, že takováto struktura nebude dostatečně pružná. Co se týče toho doporučujícího vědeckého výboru, tak tam mám trochu problém. Vědecké. Co, co to je vědecké v tomto kontextu? Nás učili, že ekonomika je exaktní věda. Zatímco za poslední roky jsem si uvědomil, že tomu tak není. Takže ta vědeckost tady pro mě není úplně definovatelná, není ani dohlédnutelná. už v tom, v té, v tom samotném základě jsou um, zabudovány chyby. Možná ve francouzštině to znamená něco jiného než u nás. Když se podíváme na pravomoci týkající se doporučení a varování, tak si myslím, že ty pravomoci jsou poměrně široké. Když vznikne systémové riziko, tak může být vydáno varování nebo doporučení. Ale otázka je, jestli Evropský výbor pro systémová rizika by na kratší dobu neměl mít navýšeny pravomoci, tak aby byl schopen s nimi něco dělat. Díváme se na rozdělení pravomocí mezi Evropský výbor pro systémová rizika a tři orgány, protože ty tři orgány mají právo na to, aby učinili jednotlivá rozhodnutí v jednotlivých případech a rychle jednali, zatímco Evropský výbor pro systémová rizika je nemá. A já nevím, kdo vlastně nakreslil tyto hranice mezi pravomocemi těchto orgánů a tohoto výboru. Možná právě Evropský výbor pro systémová rizika by měl dostat zvláštní pravomoce, aby mohl rychle reagovat. Proto by ale musel mít právní subjektivitu. Bude-li mít právní subjektivitu, tak to bude schopen dělat, bude schopen tato rozhodnutí činit. Ve zprávě se hovoří o doporučeních a že se potom rozhodne tento výbor, jestli to doporučení bude tajné anebo ne. Evropský parlament a další instituce ale budou muset být informovány, pakliže bude vydáno nějaké doporučení. Evropský parlament a další instituce tedy budou muset být informovány i o tom, že bylo vydáno doporučení, které je utajeno. Takže Máme doporučení, které něco vysvětluje, je tajné, ale bude se muset rozeslat různým orgánům. No následně se klidně může stát, že se dostane do oběhu a za den ta banka taky e, zajde na úbytě. Takže si myslím, že musí být jasné v této zprávě, jak to má v praxi fungovat. A co to znamená utajené doporučení. Co to znamená v případě velké banky nebo penzijního fondu, Protože pokud eh, by se dostala na veřejnost eh, zpráva o tom, že je problém, tak velká banka může zkrachovat během pár dní. Pak se tam hovoří o třech letech, myslím si, že by to měly být dva roky. A to z toho důvodu, že vytváříme systém, nevíme jistě, jestli bude fungovat nebo ne. Když máte třeba auta, tak eh, než se vůbec někdo dostane k tomu, aby první auto řídil, tak se jich vyrobí miliony. Tady nevíme, jestli to bude fungovat. Stejně tak jako tam. Je docela možné, že v systému eh, hodnotícím rizika tkví z jeho podstaty také rizika. Takže si myslím, že, ta, že to období pro uh, přeskum by mělo být zkráceno na dva roky. Tak pokud se tam objeví nějaký problém, tak abychom to mohli vyřešit předtím, než to celé skolabuje. Děkuji. Pablo Pityga, prosím. Já, senora prezidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že se všichni shodnete na tom, že současná finanční krize zvýraznila, že finanční trhy nemají přiměřenou regulaci, že systém finančního dohledu špatně fungovaly. Evropský parlament již velmi dlouho hovoří o této situaci a my máme povinnost a odpovědnost nabídnout řešení, která po nás požadují občané. Většina z vás, myslím, sdílí toto hodnocení. A naše čtvrtá politická skupina v Evropském parlamentu chce říci, že musíme jít nad rámec dohod na radě a toho, co navrhuje komise. Souhlasím s panem Sančezem Presedou. Musíme být ambiciozní. Zpráva o Evropském orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké pojištění je zpráva zajímavá. Je to ambiciozní návrh, který nabízí ambiciozní řešení, abychom zamezili tomu, že se bude okamžitě opakovat nová krize. Evropská unie potřebuje systém finančního dohledu s autentickým evropským rozměrem. Nemůžeme se spokojit se systémem 27 národních dohledů a mít současně evropské instituce, které se domnívají, že některé celky jsou příliš velké na to, aby selhaly. Selhání takových podniků představuje systémové riziko, které ohrožuje celý evropský finanční systém. Současný systém nedokázal zabránit stavu, který známe a musíme z toho načerpat poučení a zareagovat. Neměli bychom upadnout do pasti vlastně navržení současného revidovaného systému. Koordinace mezi evropskými orgány dohledu na národní úrovni již dnes nestačí. Potřebujeme evropský orgán dohledu, který by byl reálný, který by vykonával i zprostředkující funkci a přijímal závazná rozhodnutí, když orgány národního dohledu se nemohou shodnout v rámci kolegia dohledu. A ti, kteří budou odpovídat, kdo bude odpovídat za dohled nad dohležiteli, zejména u podniků, které by mohly ohrožovat eh, stabilitu celého systému. To by spadalo do kompetence národních orgánů, které by měly jednat na základě delegovaných pravomocí a které by se držely pokynu evropského orgánu. Za druhé, takový orgán by měl schválit rozhodnutí, která se týkají národních orgánů dohledu a soukromých eh, subjektů, které zajišťují naplňování evropských norem. A tento orgán by měl také vydávat harmonizované technické normy pro finanční služby a nařízení, které by umožňovalo přiměřenou ochranu pro investory, spotřebitele a evropské středatele. A také se domnívám, že je nezbytné abychom vytvořili evropský systém dohledu, který by měl čelit finanční krizi, aby existoval Evropský fond pro finanční krize, který by mohl kompenzovat veškeré středatele a investory a pomáhat jim a případně je i zachraňovat. Se stejnými pravidly, která by se vztahovala na každého, s rychlým řešením, které by bylo efektivní proti krizím. To navrhujeme. Ale samozřejmě zaznívají i kritické hlasy. Někdo tvrdí, že toto jsou příliš tvrdá opatření, ale na hrubý pytel hrubá záplata. Postupujeme po cestě evropské integrace a proto vás žádám, dámy a pánové, abychom byli ambiciozní v našich návrzích. Děkuji. Děkuji. Řeknu vám, kdo ještě čeká na slovo. Pokud jsme jako zapomněl, mám tu pana. Mrs. Lulling, uh, Mr. Lambert, Mr. Smith and Mr. Tremosa, who wants to come back, I imagine, on Omnibus 1. Pan Tremozo chce hovořit o předpisu Omnibus 1, to je taky vyčerpán seznam řečníků. Spravedlivé se asi nebudou moci vyjádřit, uvidíme, jak to bude možné na konci. Pane Klute, máte slovo. Jurgene. Prosím, nyní. Já. Ano, děkuji. Ono už bylo relativně hodně řečeno, tak já nechci všechno znovu opakovat, nicméně bych pod... zdůraznil ještě několik aspektů z našeho hlediska. Jednak je důle... dobré, že tyto návrhy pro zesílený bankovní a finanční dohled vůbec existují, pokud se týká ratingových agentur, tak tam také to považujeme za smysluplné a doufáme, že alespoň to touto cestou povede k omezení rizik. Máme zde některé kritické body, ostatně již se o tom hovořilo, nicméně bych některé ještě podpořil. Co se týká na dohled nad bankovním a pojišťovnickým sektorem, jsou zde ty potíže, problémy, o nich se zde již bylo hovořeno. Nicméně bych chtěl ještě z našeho úz na hlediska zdůraznil téma transparentnost, o tom se také hodně mluvilo, to je z našeho pohledu velmi důležité, aby ta transparentnost byla co největší, to znamená ty jednotlivé postupy, vedoucí k důvěrnosti, tedy jsou určitým způsobem problematické a měla by to, měly být ty postupy otevřené, čili na tom se ještě musí přemýšlet tak, aby to dosáhlo těch požadovaných účinků také, které to má mít. Další bod, o kterém si myslím se zde ještě jasně nehovořilo, je to, že správní rada toho výboru pro systémová rizika je možná trošku silný výraz. Jsou zde určité externí kompetence. Z mého hlediska by se o tom ještě mělo popřemýšlet. To znamená, zda by do toho neměly být zapojení spotřebitele nebo jiné společenské skupiny. Zdá se nám to trošičku jednostrané, takto vyjádřené. A potom ještě to, že Evropský parlament bude mít víc práv spolupůsobit a zapojovat se, to v každém případě podpoříme a zdá se nám to dobré. Protože je celá řada dalších řečníků na seznamu, tak nebudu déle hovořit a opakovat vše to, co zde již zaznělo. Eh, Jenny. Děkuji, Jenny Pětelo, prosím. Ty. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechli jsme si sedm příspěvků našich kolegů zpravodajů z různých eh, geografických zón a politických skupin, ale je mezi nimi určitý celkový soulad, což je důležité na politické úrovni. A já doufám, že bude skutečně tato harmonie, tento soulad bude existovat i nadále, protože náš cíl, který nás všechny spojuje a ke kterému chceme dojít, je, aby se posílila, zhodnotila naše role spolurozhodovacího orgánu. Jsme v postupu spolurozhodování a nemůžeme být v pozadí za vzhledem k radě, Eh, vzhledem k, té, k, tomu stanovisku, které rada obhajovala poněkud povrchně. Já bych se zmínil o Gigoldově zprávě. Je to konsistentní text, ambiciózní, zejména tam, kde se snaží slepit rozbitý hrnek, který tedy rozbila rada. Nicméně zde vyvstávají některé otázky, zejména pokud jde o složení té správní rady jednotlivých orgánů. Zatím o tom nikdo nehovořil, takže já bych se chtěl zmínit o, to, o těch radách, o těch boards, o těch správních radách. Ony mají stejné složení jako rad, rady třetí úrovni, které by měly být nahrazeni zástupci národních regulátorů. To je určitý rozpor oproti těm reformním cílům, které jsme si vytýčili. Stačí podívat se na to, že ta představenstva nebo ty výbory v minulosti se snažila spojovat ty jednotlivé regulátory, ale myslím si, že to bylo tedy dosti příznačné. Takže se domnívám, že by se měla změnit složení rad těchto jednotlivých orgánů, aby se dosáhlo větší rovnováhy, aby tam tedy byli zastoupeni lidé, kteří nemají tu národní věrnost nebo národní spojitost a kteří mají dostatek odvahy vystupovat. To je ostatně to, o čem se hovoří v Larozierově zprávě. Já se rychle zmíním o dalších bodech ze zprávy, ale myslím si, že bychom měli rozšířit pole působnosti. To adresuji řečníkům zpravodají také, pokud jde o práva akcionářů a směrnici o anticyklickém působení. Pokud se týká kolegia z Pervzoru, zde souhlasím se stanoviskem zpravodaje. Ty orgány by neměly být pouhými pozorovateli, jak požaduje komise, ale měly by hrát skutečně proaktivní úlohu. Pokud se týká naléhavých situací, tak si myslím, že přímo ty orgány by měly přijímat rozhodnutí. Článek 12, odstavec 5, myslím si, že je důležitý důležité mít určitý fond finanční ochrany. To je důlež, zajímavá myšlenka, ale komu bude určen, na koho se bude obracet ten fond? Bankovním institucím, střadatelům, protože to není to tež, jako když se obracíme tedy na jednu nebo druhou skupinu klientů. Potom pokud se týká té oh, doložky o ochraně, jejímž smyslem by vlastně mělo být korigovat příliš slabou definici. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že to použití té ochranné doložky by mělo být z textu vyřazeno. Například pokud se týká naléhavých rozhodnutí, tak to nemá žádné dopady na finanční suverenitu státu a takto rozhodnutí by měla být vyloučena z dohledového ustanovení. A poslední bod, já patřím k těm, kteří hodně hovoří o derivátech. Komise a parlament pracují na směrnici o těchto derivátech finančních a já se domnívám, že ne, ty, ty národní úřady nejsou ty pravé, které by se tím měly zabývat. Děkuji Astrid, Má, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně. Já budu hovořit jakožto stínová zpravodajka o výboru pro systémová rizika a chtěla bych se omluvit zpravodajce paní Golár, protože jsem musela hlasovat více než hodinu ve výboru pro ženská práva o té velmi kontroverzní zprávě o ochraně mateřské dovolené proto jsem tedy nemohla být zde po celou dobu, nicméně bych uklidnila všech, všechny muže zde, protože zde bude i návrh otcovské dovolené. Bude, bude tam více typů té rodičovské dovolené, prostě pokračujeme kupředu v tomto. Nicméně bych chtěla nejprve poděkovat zpravodajce za její práci, jejímž cílem je dosáhnout toho vytyčeného cíle a dosáhnout potřebné kvality. Já mám skutečně radost, že mohu s vámi spolupracovat tak, abychom spolu s ostatními stínovými zpravodaji, aby se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu a abychom z toho Evropského výboru pro systémová eh, rizika udělali skutečně zásadní pilíř evropského dohledu nad finančními trhy. Pokud se týká odůvodněnosti tohoto výboru a významu mm, mít tedy orgán pro makroobezřetnostní dohled v celé Evropské unii, tak ta debata už je uzavřena. Naštěstí nikdo již to nespochybňuje jeho založení tohoto orgánu a každý akceptuje tu novou strukturu dohledu navrženou Larozierovou skupinou. Ta diskuse se musí tedy týkat tedy toho, jak, jak to učinit aby ten výbor co nejlépe splnil očekávání a hrál tu roli, která mu bude náležet. Jak to udělat, aby ten výbor fungoval co možno nejefektivněji ve své každodenní práci? Já v této fázi si nebudu vyjadřovat nějaká pevná stanoviska, protože se mi zdá důležité, abychom zde zvážili pro a proti těch jednotlivých návrhů zpravodajů, ale všeobecně se domnívám, že by bylo užitečné, než přejdeme k podrobnostem, abychom vedli diskusi o těch principech. A priori bych tedy preferovala, pokud se týká složení tohoto výboru, tak bych byla spíše pro něco málo početnou strukturu. Neměli bychom tím, že budeme chtít uspokojit všechny a jejich tchýně, abychom vytvořili nějakou byrokratickou zrůdu, která by vlastně nebyla vůbec schopna fungovat. Mám skutečně odůvodněné obavy v této věci a dobře vím, že je vhodné nebo je dobré nevytvářet nějaký monolit, obrovský blok, který by se skládal z osob, které, se všichni, které všichni mají stejné názory. A že je důležité, aby tam byli zastoupeni odborníci z celého finančního odvětví a aby je skutečně bylo slyšet. Ale nesmíme ztrácet ze zřetele to hlavní a to, že ten Evropský výbor pro systémová rizika funguje tak, aby fungoval efektivně a aby mohl skutečně předkládat ta nejlepší doporučení. To je ten naprostý cíl a nezbytnost pro mě. Je potřeba zajistit jeho dobré řízení. Druhá otázka se týká role Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních banky jako takového s těmi systémy, které navrhuje La skupina, tak máme dohled, který je velmi decentralizovaný. Ty tři orgány nebo tři nově vytvořené agentury vlastně budou určitým způsobem prodlouženou rukou národních regulátorů. Bude to, budou zajišťovat makroobezřetnostní dohled, ale určitým způsobem nechávají možnost volby Evropské centrální bance. Je to odůvodněné? Já si upřímně myslím, že ano. Evropská centrální banka je potřeba uznat to, že je posílena vlastně po těch letech a nebo po měsících krize, které jsme překonali. Ostatně jsme zde řekli již mnohokrát panu Trišetovi, když zde byl jsem méně uklidněná nebo méně klidná, když jde o jeho nástupce. Nicméně to, že se mu podařilo bez ztráty desítky, jak si dokázat, že Evropská centrální banka dokáže plnit i jiné úkoly v budoucnosti k úzké spokojenosti všech. A je to skutečně instituce, která dokazuje svou profesionalitu, a je, skutečně si zasluhuje důvěru Evropská centrální banka. Já si myslím, že toto je potřeba zcela jasně říct. Ale role, kterou bude hrát Evropská centrální banka, ta je také odůvodněná tou skutečností, že je důležité mít určitý spojovací prvek vzhledem ke národním strukturám a zájmům já doufám z celého srdce, že ten systém, který zavedeme, bude na skutečně na výši těch cílů, ale všichni musíme uznat, že evropský dohled zítřka není ten nejjednodušší mechanismus. Musíme tedy vytvářet, stavět na solidních základech a neměli bychom stimulovat nějaké odstředivé prvky. A tedy centrální role ECB je důležitá a podle mého názoru je to ale volba, o které bychom měli ještě popřemýšlet. Paní Gulár zde předkládá několik návrhů ohledně předsedy výboru pro systémová rizika, který by byl předsedou ECB, prezidentem ECB. A sídlem, sídlo tohoto výboru by bylo ve Frankfurtu. No proč ne? O tom můžeme ještě přemýšlet. Ale i další návrhy mohou zaznít. Já sama jsem připravena o tom diskutovat s kolegy z mé frakce a s dalšími stínovými zpravodaji. A ještě poslední věc, paní předsedkyně, týkající se ambicioznosti toho textu, stejně jako ostatních nařízení které se řeší v evropský finanční dohled, myslím si, že je na Evropském parlamentu, aby šel dále v tom, než to udělala rada. Systém, který zde budujeme, je bez pochyby se bude vyvíjet v následujících letech větší integrace, to je určitě cesta, kterou bychom se měli ubírat. Musíme to zohledňovat v naší práci, protože samozřejmě nechceme mít nějaké texty vytesané do mramoru v této fázi. Děkuji. Uh, Děkuji Filip Lambert, prosím. Thank you, chair. Uh... Děkuji mnohokrát, jenom tři rychlé připomínky. Za prvé, chci reagovat na to, co říkala Vicky o potřebě aby dohledové orgány znaly trh. Takže vy jste se přimlouvala za to, aby to byly národní dohledové orgány a abychom se soustředili na tuto úroveň. Ano, máte pravdu, že existuje toto potřeba, aby znali ty trhy, ale neměli by s nimi být eh, moc za dobře. Já pocházím z malé země, kde se všichni navzájem znají a regulátoři velmi dobře znají moc dobře všechny v eh, bankovním odvětví a vůbec si nevšimli, že by se něco dělo s Fortis mimochodem. Takže máme banku, která měla systémový dopad a regulátor tu banku znal a prostě nevšiml si toho. A jestli si všiml, tak s ním nic nechtěl dělat, protože byli kámoši. Takže si myslím, že opravdu potřebujeme odstup. Pracoval jsem ve velké nadnárodní společnosti a když u nás probíhaly audity, tak nás kontroloval někdo zdaleka a všichni se jich báli. A já myslím, že to je ten správný přístup. Prostě měli bychom se bát policie. Protože tady opravdu hovoříme o policii. Takže si myslím, že by neměli mít k sobě tak blízko trhy a dohledové orgány, protože prostě potom se příliš bratřičkují a e, nepracují pořádně. Takže v tuto chvíli dohledové orgány jsou zaměřeny na národní úroveň. My bychom to měli trochu přesunout. Ne úplně, ale částečně. Myslím si, že stále ještě existují rezervy, co se týče zdravého odstupu mezi dohledovými orgány a dohlíženými subjekty. Teď k otázce zakazování. Já si myslím, že tady máme dvě připomínky. Můžeme na jednu stranu říci, že to, za, že to omezuje svobodu, no ale na druhou stranu podívejte se na chemikálie, které zakazujeme, třeba v eh, potravinářském průmyslu. No, zakazujeme je z toho důvodu, protože nechceme, aby se lidi krmili toxiny. Teď víme, že máme toxické finanční produkty, takže si nemyslím, že je něco špatného na tom, že bychom měli zakázat určité produkty podle stejné logiky. To je první argument. Druhý argument ale zní. V, potřebujeme finanční kreativitu, protože to umožňuje fungování trhu. Já myslím, že to je argument, který už jsme každý slyšeli stokrát. A apeluji na každého, aby se zamysleli nad tím, jestli vám někdo opravdu dokázal, že toto tvrzení platí. Co se mě týče, tak tomu tak není. Kromě toho prohlášení, že to pomáhá dobrému fungování trhu. Vždycky chybí druhá, třetí, čtvrtá věta, chybí potom. Na druhou stranu, my jsme v tuto chvíli schopni dokázat, že určité produkty neumožnili dobré fungování trhu, ale naopak znemožnili trhům dobře fungovat. Chceme-li tedy, aby naše politiky vycházely z fakt, tak nejprve ta fakta musíme proskoumat a z těch fakt se vyplývá potřeba zakázat určité produkty. A když hovoříte s bankéři, tak oni přiznají v mnoha případech, že sami nevěděli, co prodávají. Takže pokud chceme bankovní dohled, tak jak můžete chtít po dohledu, aby rozuměl produktům, kterým nerozumí ani lidi, co je prodávají? Pokud má dohled fungovat, tak bychom měli zvážit zákaz určitých produktů. A poslední věc, kterou chci říct, se týká spíše procesu. A Vicky, já myslím, že tady vy jste učinila velmi důležitou připomínku. Je právně udržitelné to, co vytváříme a tady si myslím, že bychom měli navázat na pozdějící návrh 138 telekomunikačního balíčku. Tady, tam jsme měli obrovskou většinu v této sněmovně. Já mám pocit, že i tady máme velkou většinu pro silný dohled. Ale pozměňovací návrh 138, který měl 88% podporu, eh, nebyl právně v pořádku. A já bych velmi nerad, abychom vytvořili nějakou sadu zpráv, která v konečném důsledku eh, neobstojí z právního hlediska, protože potom budeme eh, v hloupé pozici oproti radě. Takže vzhledem k tomu, že nás čeká konflikt s radou, tak bych se přimlouval, abychom využili právních služeb, obrátili se i na další, pokud to stačit nebude a cokoliv je v té zprávě, musí být opravdu neprůstřelné. A musí to obstat v boji s vůlí rady. To bychom měli udělat pakliže nechceme uh, být za hlupáky. Později. Děkuji, Oli Schmidt, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Od samého začátku jsem podporoval 138 a myslím si, že jsme došli k velmi dobrému kompromisu. Byl to velice důležitý a, úkol v době, kdy probíhaly volby po celé Evropě. Takže nesmíme zapomenout na to, že některé naše návrhy stejně vždy bude někdo považovat za nelegální. Já si myslím, že se jedná o obrovský úkol hovoří se o tom od doby, co já jsem byl zvolen v roce 99 a myslím si, že jste odvedli dobrou práci. Možná jiní kolegové se tímto zabývali dříve, možná ne tak do hloubky. Ike Vandenburg eh, v této oblasti začala pracovat v roce 99 či 2000. Potom liberálové. Liberál Daniel Daniu na tom pracoval během minulého volebního období. Takže si myslím, že i jejich práci bychom měli uznat, protože to vlastně na začátku viděli. Já jsem všemi deseti pro transparentnost, ale myslím si, že je potřeba si dát trochu pozor. Neříkám, že bych byl zcela proti tomu, co vy navrhujete, ale mělo by se to ještě trochu rozvést. Někdy totiž transparentnost může být kontraproduktivní. může se kvůli ní prozradit tajná informace, což může poškodit jak firmy, tak země. A já se nemyslím, že bychom tady měli vytvářet systém, který by mohl ohrozit tato odvětví. To, co říkal pan Epping, Musíme si dát pozor na to, aby se tyto informace nedostaly nedopatřením na veřejnost, pakliže jsou opravdu tajné. V Evropské unii máme malé země, nemáme tolik odvětví, která by představovala systémové riziko, takže si myslím, že se na ně dá zaměřit najednou. A uvědomujeme si, že se to i dělo v několika případech. Co se týče toho fondu stability, tak to si myslím, že by pomohlo, minimálně, že bychom se tím mohli zabývat. Ale je potřeba, aby proběhlo hodnocení dopadu. Nemyslím si, že by bylo úplně dobré to zamítnout a prostě říct, že to nebude fungovat. Stejně se to k tomu dostává. Možná by to bylo dobré, abychom byli připraveni. A panu Lambertovi, co se týče zákazu produktu, bych řekl následující. Všichni známe ty argumenty, a on už tady není. Dobrá. Možná je to pro dobro věci. Ne, ne, ne, jste tady, pardon, omlouvám se. A, vy jste byl předtím jinde, tak jsem vás neviděl. Já si myslím, že ten argument není tak jednoduchý. Pokud nechápete ty produkty, tak jak je můžete zakazovat, pokud jim opravdu nerozumíte? Myslím si, že je k tomu přistup, třeba přistupovat flexibilně. Protože jinak byste museli mít evropský orgán, který bude zakazovat jednotlivé finanční produkty. A v podstatě každý týden bude zakazovat něco. Já si myslím, že trochu překrucujete to, co jsem říkal já. No a já to říkám tak, jak jsem si to vyložil a jaké by to mělo dopady. A to je součást politické rozpravy. A co rýč? Chtěl jste rýč? No ale teď se hovoří o zakazování produktů ve finančním sektoru. Pane Lamberte, měl jste šanci vystoupit. Můžu, pane kolego? Já neříkám, že by byl proti všem těmto návrhům. Jenom říkám, a tady si mě prosím vyslechněte, že v tom jsou určité problémy. Pokryjeme jeden sektor, objeví se jiný. A prostě ta horká brambora se bude pořád koule dále. A proto si myslím, že je potřeba se zabývat všemi těmito produkty. Ne, že bychom museli se zabývat všemi těmi produkty, říkat, je to riskantní, ne, je to třeba zakázat, ne, budou se na vás obracet eh, soukromí investoři eh, nebo spotřebitelé, já když investuju, tak se pochopitelně musím soustředit na ty produkty, které mám a brát za bernou minci ty rady, které dostanu a beru za to zodpovědnost na sebe jako spotřebitel. Já neříkám, že by neměla existovat eh, regulace a ochrana spotřebitelů. To vůbec ne, naopak jsem proto všemi deseti. Jsem také proto, aby se zlepšovalo finanční vzdělávání v našich zemích. Ale na druhou stranu nemůžeme říkat, že jsme všechny schopni ochránit. Vždycky to přece nejde. Nevíme, jak by to vypadalo vůbec se zakazováním těch produktů. Byly tady určité návrhy, že by se vytvořila určitá pečeť kvality, že třeba toto, že nějaký evropský orgán by řekl, že tato kvalita by měla být naším cílem. A já si také nemyslím, že toto je úplně dobrý nápad, protože celé by to bylo velmi komplikované, ale nejsem nutně proti tomu. Neříkám, že eh, se všichni pletete jenom proto, že já jsem liberál. Já si vždycky myslím, že eh, na všem, co říkají všichni, je něco pravdivého. Takže závěrem je, je to velice složitá oblast, odvedli jste dobrou práci a doufám, že eh, ti z nás, kteří byli jenom řadovými poslanci, se budou moci zúčastnit této diskuse. Děkuji. Je to opět Ramon Termoso, jakožto stínový pro jednu ze zpráv. Děkuji, paní předsedkyně. Mé vystoupení bude trvat jednu minutu, jakožto zpravodaj pro Evropský orgán pro bankovnictví. Já chci poblahopřát zpravodaji chci poděkovat za tuto zprávu a za proevropský postoj. Jde o napadení nedostatku pravidel a nedostatečnost těchto mechanismů, které navazují na útok na tento systém, který ze strany parlamentu trvá několik let je třeba zlepšit finanční regulaci, aniž bychom poškodili bankovnictví. Spravodaj je nakloněn evropskému orgánu, který by se stavěl proti orgánům národního dohledu, které nedodržují pravidla. Tento pohled sdílím a myslím, že většina naší skupiny také. Co se týče přezraničních eh, finančních institucí, tady zpravodaj chce dát větší pravomoci Evropskému orgánu dohledu na úkor národních orgánů dohledu, které by, kdyby evropský dohled působil skrze národní dohled, ale eh, měli, mělo by dojít k situaci, kde bude méně protekcionismu na vnitřním trhu. Je třeba se o to pokusit, vzhledem k tomu, že celá řada orgánů národního dohledu selhala a vykonávají dohled vůči velkým společnostem a ten, ohled, ten dohled se tedy nepodařil. Je třeba financovat malé a střední podniky a zejména jejich úlohu v našem výboru je třeba zajistit. Musíme mít fond pro zajištění vkladu drobných střadatelů. Evropský parlament by měl předložit ambiciozní návrh, který by vytvořil skutečný evropský orgán s jasně vymezenými úkoly a pravomocemi. Domnívám se, že bude třeba, až bude mít v komise a rada tuto zprávu, bude třeba se tím zabývat Jean-Paul Gozes. Chtěl bych něco sdělit panu Lambertovi, ale vidím, že hovoří, když mi naslouchá. K zákazu produktů. Není to špatný nápad sám o sobě, ale působil jsem v úvěrové společnosti, která půjčovala francouzský stát se nikdy nevyjadřoval k nabízeným produktům, protože je to velmi závažná odpovědnost pro správní orgán. A pokud nechceme mít centrálně řízený systém, regulační orgán nemůže dopředu zkoumat produktu, pokud by jim vůbec mohl rozumět, a říci, že takový produkt je toxický nebo není. Za druhé, není správné říkat, že kreativita nic nepřináší. Problém je, v tom, že když překročíme rámec kreativity, tak eh, tam nastávají problémy. Řada typu financování by bez finanční kreativity nebyly možné. Je třeba, aby kreativita byla zvládnutá. V druhé věci, vy jste řekl, musíme být právně seriózní. Jakožto advokát u kasačního soudu říkám nikoli. A uvedu příklad eh, regulace eh, ratingových agentur. Já jsem měl tu čest být zpravodajem. Tam bylo jenom 600 pozměňovacích návrhů, ale alespoň jsem se dostal do formy. Hlasovali jsme ve výboru se, soula, se souhlasem všech kolegů, hlasovali jsme ustanovení, že dohled nad ratingovými agenturami měl být celoevropský. Komise v přípravné fázi mi vysvětla, že to právě není možné. A já jsem, já jsem napodobil francouzského politika malého vzrůstu, který řekl, ano, a je to politicky nutné. Ano, právně to byl návrh neschudný, ale my jsme se ocitli v trialogu s předsednictvím a, komis, a českým předsednictvím tehdy a komisí a bylo mi řečeno, právně to není možné. Ale je možné v přechodném období, abychom učinili to, co chcete, ale musíte se zavázat v určité lhůtě, že změníte pravidla, aby to možné bylo. A důkaz máme před sebou. V textu o architektuře dohledu jediný dohled, který je komisí připraven jako evropský, je dohled nad ratingovými agenturami. V zásadě jsme hlasovali ve výboru, co právě nebylo možné, a to nám umožnilo při jednání docílit toho, co, vý, to, co výbor chtěl. Můžeme být právníkem a nesmíme být posedlí právními texty. Dobrá. Děkuji. Máme 10 minut a máme tu celou řadu zpravodajů. Nejsem si jistá, zase nám podaří docílit něčeho jiného než vyjádření u jednotlivých zpravodajů. Budeme postupovat v opačném pořadí než na začátku. Antolíne, pokud eh, nechcete mluvit, není to povinné, nechcete mluvit, výborně. Silví, velmi stručně, paní předsedkyně, chci poděkovat eh, všem kolegům, kteří přednesli připomínky. Je tu celá řada dobrých námětů, které zazněly za svou zprávu jsem velmi otevřená. V celé řadě bodů je potřeba, abychom pracovali dále. Transparentnost a kýžená míra transparentnosti oproti důvěrnosti, to je věc rovnováhy. Jsem připravena o tom hovořit s jednou poznámkou. Existují parlamenty, které projednávají důvěrné zajitosti v oblasti obrany a my tady něco nového vytváříme. A i když prozatím nemáme všechny nástroje pro ochranu důvěrnosti, neznamená to, že bychom nemohli dělat pokroky. Další věc, jak řekla paní Lulin, která bohužel odešla, v řadě věcí otázka, jak, jak složit orgány, v rovnováha mezi otevřeností a dodržováním jednotlivých pravomocí, o tom je možné hovořit. Když jsem hovořila o vědecké radě, pan Epping odešel. Z diskuse vyplynulo, že pokud je o složitost produktu, možná by bylo záhodno eh, mít eh, mezi námi matematika vysokých kvalit mezi poradci. A proto Sharon Bowles má určité možnosti před sebou, až skončí její předsednické funkční období. Potřebujeme antropology, sociology, toto prostředí je příliš uzavřené na ekonomii v úzkém slova smyslu. To jsou tedy mé návrhy. Chci si italskému kolegovi něco, ale ten také odešel. Souhlasím eh, s jeho poznámkou, pokud je o správní rady příslušných orgánů. Děkuji všem a budeme pokračovat v duchu otevřenosti. Peter. Peter. Ne, myslím, že pan Zelber už tady není. Musím říci, že bylo zajímavé, že bychom vlastně přenesli to z bankovnictví do pojišťovnictví. Mělo by se vždycky říkat, že je potřeba, aby moc šla ruku do ruky ruku v, ruko, v ruce se zodpovědností. A to si myslím, že byl směr, kterým tato zpráva se vydávala. 2,5 HDP do bankovnictví. To bylo, myslím, hrubé číslo, ale co se týče pojišťovnictví, no tak jaké by z toho byly náklady pro HDP Evropské unie? To je otázka. Pan Otmar Karas je tady, ten ví o penzích eh, tolik, co málo kdo, kde prostě vezmeme všechny tyto prostředky do roku 2011, do 1. ledna. Je mi to schopen někdo říci? Možná si budu muset stoupnout s eh, kloboukem někde před parlament. A co vlády, když jsme jim vlastně převzali, když jsme od nich převzali všechny zodpovědnosti eh, a potom chce, po nich chceme, aby zaplatili za veškeré chyby, ke kterým dojde na eh, evropské úrovni? Těžko říct, jestli by to tak šlo. Myslíte si, že, Pari, že Paříž by zaplatila za chybu, kterou udělali v Bruselu? Pokud by neměli pravomoc, pokud ano, tak super. Tak doufám, že Spojené království by bylo stejně tak štědré. Je to vůbec proveditelné? Jednotlivý dozorčí orgán pro celou Evropu. Pokud vím, tak eh, ve, ve Spojeném království ten dozorčí orgán má 3,5 tisíce zaměstnanců. Máme prostě dostatek eh, kvalifikovaných pracovníků, kteří by byli schopni opravdu řešit to, co se na evropské úrovni děje? Já se nestavím proti principu, já se na to dívám prakticky. První leden 2011, prostě vaše směrnice vstoupí v platnost OCR a další nařízení nebudou ještě vůbec fungovat a tato struktura prostě není proveditelná do té doby. Prostě existují jiné způsoby, jak to vyřešit. Musíme se zamyslet nad tím, co se udělat dá konsolidovat um, dohled na evropské úrovni a dá se to udělat jinak. Když se podíváte na společné výbory, tak eh, interakce s ECP, se sekretariátem a ESRP by mohla vytvořit právě tu rovnováhu, kterou hledáme. Ale pokud prostě pořád jenom budeme vykládat něco o ambicích pro penzijní a pojišťovací průmysl, tak co stejně není prosaditelné, tak eh, ničeho nedosáhneme. Je prostě potřeba, aby naše cíle jsme byli schopni eh, podložit reálnými věcmi. Já vím, že budete chtít předložit pozněcí návrhy k mé zprávě, ale pokud to budete dělat, tak prosím berte vždy v úvahu, jestli to, co navrhujete, je prosaditelné, praktické a, a jestli vůbec bude možné do jaké míry dosáhnout spolupráce eh, na evropské úrovni v této oblasti. Neznamená to, že bychom se měli vzdát svých ambicí, ale znamená to, že bychom měli postupovat opatrně. Pokud to chcete dělat v bankovnictví v pořádku, ale třeba některá opatření nebudou fungovat v oblasti pojišťovnictví nebo jinde. Sven? Ano, já jsem se dnes znovu něco naučil a to, že můj předchozí úsudek, že konzervativci nebo křesťanští demokraté chtějí žít velmi spořádaně, až tak neplatí. A také to, že můžeme předkládat klidně takové návrhy, které nejsou zákonné, a což nám jste řekl vzdělaný právník, to mě teda opravdu pobavilo. A jsem také rád, že se, že se o to postarají. To je teda opravdu dobré tady v tomto výboru. Ne? Dám peníze na nadaci, která bude podporovat sociální hnutí. Tak to bych to řekl vám. Chtěl jsem se ještě vyjádřit k pár věcem velmi rychle. Za prvé, otázka subsidiarity. Myslím si, že stále existuje problém v tom, že tato zásada křesťanské sociální etiky je zneužívána a snažíme se jí ospravedlnit věci, které politicky chceme nebo nechceme. Myslím si, že zásada subsidiarity je velmi důležitá, ale podle mě neznamená, že všechno by mělo probíhat na co nejlokálnější úrovni. Mělo by to být tak, nej, tak jenom lokální, jako je to možné. Ale když se ukázalo, jako během této krize, že vznikají problémy u institucí, které fungují mezinárodně a že má problém síť národních regulátorů konat na národní úrovni, no tak je třeba z toho eh, vynést nějaké závěry. Země, které mají silnou tradici místních institucí, které nejsou přeshraniční, no tak tam asi nepotřebují eh, nadnárodní eh, dohled. Prostě potřebujeme stejná pravidla, ale nemusíme nutně přenést na evropskou úroveň supervizi, dohled. Ale co se týče velkých evropských institucí, tak struktura dohledu má tendenci být neefektivní. A když se na to díváte z toho pohledu, že se to musí rozběhnout 1. ledna 2011 a jak najdeme zaměstnance, no tak kdybychom měli takové argumenty, tak bychom v životě nevytvořili evropskou integraci, neměli bychom evropské instituce. Já myslím, že to je velmi nebezpečný argument. Já si myslím, že je naopak důležité, aby ty velké nadnárodní instituce a budou, byly v budoucnosti dohlíženy z evropské úrovně, a že je potřeba, abychom našli praktická opatření tak, abychom k tomu nepotřebovali tisíce zaměstnanců na evropské úrovni. Třeba když se podíváme na eh, ratingové agentury, eh, tak řada z nich je celoevropská. Teď ještě poslední věc, co se týče zákazu produktu. Já jsem nenavrhoval, abychom zakázali všechno, co se nelíbí zeleným. To jsem neříkal. A dokonce bych i souhlasil s tím, že finanční trhy jsou inovační a musí být inovační a že nepotřebujeme socialistické finanční trhy, na kterých bude pár produktů a všechno ostatní bude zakázáno jenom proto, že já nebo Filip nebo někdo jiný tomu nerozumí. To jsem vůbec netvrdil a nenavrhoval. Já jsem navrhoval to, že existují určité produkty, u kterých se ukázalo, že jsou nebezpečné, takže by měla existovat eh, by mělo existovat právo, aby ESMA zakázala, pakliže to bude potřeba. A já si myslím, že to musí dělat obezřetně. A to je poslední věta, kterou řeknu. Já si myslím, že smysluplné je, že když třeba řekneme, že nepokryté krátké prodeje jsou a, nebezpečné, teďka když Německo zakáže, pak to zase povolí no tak potom z toho budou vznikat jedním či druhým směrem tlaky, aby zase třeba tuto praxi povolili nebo tento produkt povolili. Takže si myslím, že má smysl, aby na velmi integrovaných trzích, pakliže v některých okolnostech chceme zakázat určité nebezpečné a prokázaně nebezpečné produkty, tak abychom je mohli zakázat ve všech trzích a nejenom na jednom. Protože jinak bychom nikdy neměli možnost eh, pořádně tlačit. Děkuji. Tlumočníci nám dají ještě pět minut. Takže Garcia Margalo. Děkuji, paní předsedkyně. Možná, že tedy bude potřeba nám dát určitou pracovní metodiku, jakožto zpravodajů. O co jsme se snažili? Snažili jsme se dosáhnout určité interní konsistence mezi těmi zprávami, které se týkají různých otázek a které navrhují různé politiky. Jakmile se nám podařilo přejít od skutečně jaksi oslov k činům nebo z konkrét, zhmotnit ty záležitosti, tak jsme se dohodli na lhůtě pro předložení pozměňovacích návrhů, která jsme prodloužena tak, aby to uspokojilo ti, ty, kteří je chtěli předložit. Nyní, co se týká významu Evropského orgánu dohledu a demokratické odpovědnosti, to, co dobrý francouz nazývá accountability, tak eh, jednak zde máme volbu no, předsedy toho odpovědného orgánu, bude tedy bude to parlament schvalovat. Za druhé chceme, aby se neopakovaly zkušenosti s jmenovacího dialogu s předsedou ECB. My chceme, aby předsedové nebo prezidenti těch jednotlivých orgánů a prezident ECB, jakožto prezident výboru pro systémová rizika, aby předkládali s dvoutýdenním předstihem kompletní zprávy o věcech, které nás zajímají, ať už se to týká technických záležitostí, které orgány dohledu konaly, které orgány byly upozorněny, jaké jsou zde rizika systémová a u jakých institucí a tak dále. Čili šlo by o takovou podrobnou zprávu. Kolega Tremosa byl velmi velkorysý, když hovořil také o složení tohoto orgánu. Je pravda, že ta zpráva se příliš orientovala na banky a málo na ty instituce, které vlastně závisí na bankovních, závisejí na bankovních úvěrech pro své financování. Mám na mysli zejména MSP, protože ty využívají kapitálových trhů, aby získali finance. Proto říkáme, že to, co se má také udělat, nebo co má vlastně dělat ten orgán a o čem nás má informovat, to je vlastně disponibilita a náklady spojené s úvěry. Víme, že v současnosti je velký problém, že se neposkytují úvěry a my chceme vědět proč. A za druhé říkáme, že ve skupině zúčastněných stran musí být také početná skupina zástupců malých a středních podniků a v té radě dozorců, tak abychom věděli, že ten dohled skutečně bude ve prospěch reálné ekonomiky a ne naopak, což se stalo eh, v průběhu této krize. Padly jste určité otázky týkající se důvodu pro vznik tohoto orgánu dohledu. Já říkám, že nemáme jinou alternativu. Například se zde hovoří o e, islandské krizi, mluví se zde o kompetencích dozor, orgánu dozoru v hostitelském státě a uvádí se tam například, že orgán dozoru, dozoru ve Velké Británii nebyl schopen zkontrolovat a řešit všechny problémy na jiném území Zaznělo zde, že by bylo ostuda, kdyby banky, které v podstatě nás zavedly na okraj propasti, by, my spolupracovali s britskou vládou a pomohli řecké vládě při přípravě těch statistik. Já, rozhodně, já, já podporuji pana Fan Rompuy který říká, že důvodem této krize bylo neokonzervativní myšlení a nesprávné fungování evropského dozoru. On také řekl, že je zástupcem evropského dohledu i s určitými kompetencemi v oblasti sankcí a řekl také, že by bylo špatné, kdyby ty trhy, které způsobily bankrot, by dostaly do problémů vlády, které se v podstatě snažily jim pomoci. A také mě znepokojuje, když se říká, že, ta, že rada je vzdálená našim názorům a to mi připomíná Toreadora, který přišel na Loj do Bordo a řekli no, ale já musím jít do Sevilly a ta je tři tisíce kilometrů, ale to, co je daleko, je Bordo. Sevilla je tam, kde má být, takže já si myslím, že parlament je stále na svém správném místě, tam, kde má být. A pokud se týká toho fondu, tak jde o to, abychom minimalizovali rizika pro daňové poplatníky. Máme zde určitou první bariéru, která by měla chránit daňového poplatníka. Pokud to mají být instituce, které toto mají spravovat, tak tam budou i další. Ale vyvstávají další otázky, například v měnové unii zde padlo hodně otázek, když jste byl Delor se svými otáz- balíčky, tak zaznělo mnoho otázek. Já si vzpomínám na jednu konferenci v Madridu, kde řek, pan Samuelson řekl, že pro Španělsko vstup do eurozóny by znamenal katastrofu, což se nestalo. Ale otázky jsou na to, abychom na ně dávali odpovědi a ne na to, abychom formulovali protiotázky, které to budou paralizovat. Paní předsedkyně mě upozorňuje, abych se trošku brzdil, takže... Děkuji. Skutečně se dal zabrat tlumočníkům, ale hned, než odejdete, odejdete, podíváme se ještě na harmonogram, rozešleme to a předpokládejte, že si budeme držet našeho stanoveného harmonogramu, než dostanete jinou informaci. Mám tu ohlášení. V tomto týdnu budeme ještě jednat o situaci v Řecku a o varováních eh, rady. Jedno varování bylo dáno podle článku 121 Lisabonské smlouvy a tudíž eh, mám v úmyslu uplatnit právo tohoto výboru podle odstavce 5 eh, článku 131 pozvat předsedu rady k do tohoto výboru vzhledem k tomu, že zveřejnili toto doporučení a tento dopis odešlu zítra. To je pouze informační bod, až bude